Dear colleagues. Milí kolegové, je na čase, abychom začali. Máme na programu výměnu názorů s panem Mikem, zástupcem generálního ředitele pro bezpečnost potravin z DG Santé. Budeme se bavit o návrhu vědeckých kritérií pro endokrinní disruptory. Než zahájíme schůzi, dovolte, abych přivítal skupinu návštěvníků, hostů pana Gízegeho. Jsme velice rádi, že se tímto způsobem můžeme otevřít občanské společnosti. Jsme rádi, že jste tady. Ono je to pro nás užitečné, když vy máte příležitost vidět, jak tady pracujeme. Děkuji vám, že jste přišli. And then now, and then now we can... Tak eh, teď můžeme tedy začít. Dám slovo panu Mikovi a budeme naslouchat informaci o stanovisku komise a pak budeme diskutovat. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení poslanci, členové výboru Envy. Začnu tím, že poděkuji za příležitost, že s vámi mohu diskutovat o kritériích pro identifikaci endokrinních disruptorů a hlavně to je dnešní cíl mé dnešní přítomnosti. Pokusím se vám vysvětlit modifikace oproti původnímu návrhu, o němž jsme hovořili 18. listopadu s odborníky a poslanci. Abych řekl, že aby všechno bylo co možná transparentní, tak ty návrhy již byly zveřejněny na webových stránkách komise a každý, kdo má zájem, se může podívat. Už jsme se opakovaně sešli na technické úrovni s vašimi spolupracovníky, abychom diskutovali o této velice citlivé věci. To ukazuje důležitost, kterou přisuzujete tomuto dokumentu. Debata se stala velice politickou a komise byla někdy obvinována, že není dostatečně protektivní, co se týká ochrany lidského zdraví a životního prostředí, ale chci vás ujistit, že tak tomu není. Navrhovaná kritéria zachovávají vysokou úroveň ochrany lidského zdraví i životního prostředí. Navíc tato kritéria budou velkým krokem k posílení evropské politiky v oblasti endokrinních disruptorů, protože ta stávající dosavadní kritéria nejsou dostatečně vhodná k tomu a je třeba je nahradit lepšími. A to co nejdříve možná. Přesto, abych eh, reagoval na některé obavy, které zaznívají z různých stran, komise udělala všechno možné, aby zlepšila své návrhy, aby byl ten text ještě jasnější. Za prvé, někteří z vás měli obavy, že navrhovaná kritéria se jenom týkají těch non-efektů endokrinních mm, disruptorů a nikoli v těch o nich se domníváme, že mohou nastat. My s vámi v tomto nezouhlasíme, mysleli jsme si, že to můžeme přece jenom trochu vyjasnit. Někteří z vás říkali, že e, žádáme e, velké zásadní důkazy, Dobrá, dobrá, vezmu to v úvahu, omlouvám se kolegům zpomalím. Byla to otázka týkající se toho, kdo ponese důkazní břemeno. Tak tomu není, protože údajů, údaje z testů na zvířatech jsou požadována v těch kritériích, která jsme předložili v červnu. Avšak, aby bylo možno vyjasnit text kritérií, navrhli jsme vymazat slova known to cause, cause an adverse effect a nahradit je slovy show an adverse effect. Jak si myslíme, tak tím se jakékoliv eh, zmatky vyjasní, co se týká balení a značení, protože karcinogeny dnes jsou kategorizovány 1A, nekarcinogeny, pokud ta klasifikace se opírá o důkazy na lidech je to klasifikováno kategorie 1b, když se domníváme, že by mohlo být karcinogenní, pokud ta klasifikace se opírá o důkazy testů na zvířatech. Mm, Nepoužíváme text eh, CLP, protože si myslíme, že by se to dalo špatně eh, interpretovat, že by endokrinní disruptory mohly být označovány takové. My s tím nařízením CLP tedy nespolupracujeme. Zále bylo vyjasněno dříve již v textu, že identifikace endokrinních disruptorů se může opírat o studie prováděné na zvířatech a není potřeba demonstru- přijít z důkazy o dopadech na lidi. Tedy přesně to, co jste žádali. Proto domněnka, ty, ta, ty domělé disruptory jsou pokrýny, pokrývány těmito kritérii. Doufám, že toto vyjasnění je pro vás užitečné, protože je velice důležité sjednotit názor, že skutečně tady nebyl sebe menší úmysl vyhnout se tomuto přesnému výkladu. Revidovaná kritéria také znovu zavádějí may cause adverse effects, toto formulaci, to znamená, že se přesně budeme držet toho znění stávající legislativy, tak jak to bylo požadováno v předchozích diskusích. A nakonec někteří z vás se obávali, že identifikace endokrinního disruptoru se bude opírat pouze o studie provedené pouze podle mezinárodně uznávaných protokolů. Jinými slovy, byla tady obava, že některé studie budou vyloučeny z toho posuzování. Abychom na to reagovali, tak ten revidovaný text vyjasňuje to, že neexistuje hierarchie v typu vědeckých důkazů, které mohou být využity pro identifikaci endokrinních disruptorů. Avšak stále tady máme strukturu těch požadavků, které se opírají o standardní bázi i o různé další posudky. Všechny tyto požadavky jsou v souladu se stanovisky odborné veřejnosti. Obecnější přístup komise v, tom návrhu kritérií předložený v červnu tohoto roku zůstává beze změny. Revidovaná kritéria nezahrnují kategorie. Ža- nepředpokládá se přechodné období, protože komise by ráda, aby nová kritéria vstoupila nebo byla aplikována hned, jakmile vstoupí v platnost. I, poz, i navrhované pozměňovací návrhy týkající se výjimek z ochrany rostlin se nebude měnit. Vím, že někteří z vás si s tím dělají starosti a právní služba parlamentu dospěla k závěru, že komise tady šla nad rámec svých pravomocí. Jsem si vědom těchto obav, ale mohu nic než znovu opakovat, že náš komisař reagoval, panu před, reagoval na dopis pana předsedy Laví. Článek 78 nařízení o ochraně rostlin umožňuje komisi, aby zlepšovala, měnila technické detaily a ber, když bude brát na vědomí pokrok v technických požadavcích. Výjimky opírající se o zanedbatelné vystavení vlivu a další derogace, které by se týkaly zanedbatelného rizika. Také třeba se opírat o vědecké požadavky a tady odkazujeme na vědu jako celek a na nedávné zveřejnění dokumentu z roku 2013 a od výboru pro bezpečnost spotřebitelů z roku 2014. Také pozměňovací, je to pozměňovací návrh, že Jakákoliv látka definovaná jako endokrinní disruptor nebude schválená eh, jinak než za velice přísných podmínek, které by eh, to prokázaly a bude eh, potřeba lépe reflektovat vědecké požadavky a zajistit, že lidské zdraví bude chráněno. Jinými slovy, zajistí, že riskantní, vysoce riskantní látky nemohou být schváleny pod pláštíkem výjimky, i když by to vystavení těmto látkám bylo zanedbatelné. Jak se diskutovalo 18. listopadu s odborníky a zástupci členských států, tak musím říct, že velký počet um, států zatím nemá formální stanovisko k těm kritériím. Bez ohledu na úsilí komise reagovat na obavy, některé delegace přesto stále žádaly další revizi textu, zatímco některé již byly pro. Členské státy proto byly požádány, aby předložili poznámky k tomu revidovanému návrhu do 30. listopadu, což je zítra. Komise potom dále bude reflektovat možné změny, které by se daly udělat, abychom vyhověli potenciálním komentářům členských států. Jak víte, pokud se nedohodneme na rozumné pozici těch eh, stávajících kritérií, tak nadále budou platit ta kritéria, která jsou teď, i když nejsou dostatečně vhodná. A to uznávají všechny strany. Opravdu neidentifikují řádně endokrinní disruptory a je potřeba je změnit. A to, co nejdříve. Komise proto spoléhá na podporu Evropského parlamentu, aby bylo co nejrychleji přijato nejlepší možné řešení ohledně těch kritérií. Další věc je fakt, že abychom nestráceli čas, v mezičase spolu s EFSA a EKA již pracujeme na doprovodném dokumentu týkajícího se implementace kritérií, tak aby mohla být aplikována, jakmile vstoupí v platnost. Mandát obou agentur je také zveřejněn na našich webových stránkách tuto chvíli vám děkuji za pozornost a samozřejmě jsem eh, otevřen pro vaše reakce, poznámky a komentáře. Děkuji vám. Děkuji. A nyní tedy eh, začneme s jednotlivými otázkami poslanců. Nejprve pan Gíseke. <clears throat> Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mi udrž, o, o, udělil slovo. Pane Miko, děkuji vám za to, co jste nám řekl o aktuálním stavu návrhu komise. To stanovení vědeckých eh, kritérií znamená, že Evropská unie tady přebírá pionýrskou úlohu. Musíme zaručit, že evropské hospodářství zůstane i nadále konkurenceschopné a zároveň tady dostojíme vědeckým eh, poznatkům. Já si myslím, že jste tady předložili vyvážený dobrý návrh, ale mám k tomu tři poznámky. Za prvé, Eh, já si myslím, že účinnou látku eh, a to, čemu se říká anglicky potenci, bychom neměli pustit ze zřetele, protože jinak by se to mohlo týkat látek, které jsou sice zdrav, ze zdravotního hlediska neškodné, ale eh, zároveň jsou tedy velmi Eh, důležité z hlediska zemědělství. Já si myslím, že bychom tedy eh, poškodili naši ekonomiku, aniž by z toho eh, zešla nějaká přidaná hodnota pro lidské zdraví. Kromě toho se domnívám, že endokrinní disruptory nemůžeme rozdělit do kategorií. To by nevedlo ke zvýšené kontrole zdraví, vedlo by to k velké nejistotě. Povolovací postupy pro pesticidy a fitosanitární látky jsou v Evropě velmi přísné. Ve celosvětovém srovnání jsou možná ne, nejpřísnější. Aby tomu tak bylo i nadále, musíme mít jistotu při plánování a to i pro eh, průmysl, nejen pro úřady. Pokud jde o definici eh, toho zanedbatelného rizika eh, ve výjimkách, tak tady se komise držela aktuálních právních předpisů a zároveň aktuálních vědeckých poznatků. Tyto postupy týkající se výjimek jsou zásadní proto, abychom tedy mohli dostat požadavků mezinárodní mezinárodního hm, obchodu a já si myslím, že bychom tedy měli přijmout pravidla, která v posledku budou kompatibilní s pravidly VTO. A na závěr ještě jednu věc. Překvapuje nás, že komise ve svém návrhu eh, nevyhověla doporučení EFSA ani eh, tedy odhadu dopadů z jejího vlastního pera. Eh, EFSA tvrdí, že by tedy hm, endokrinní disruptory měly být hodnoceny na základě rizika a kromě toho eh, ta aktuální možnost, cituji, má největší eh, dopad na konkurenceschopnost jednotlivých eh, odvětví, zatímco ostatní obce, tedy možnosti, by eh, měly tedy stejný dopad na lidské zdraví. Jsem přesvědčen o tom, že komise tedy i nadále bude pracovat na stanovování těch kritérií. Pan Miko to naprosto přesně formuloval, protože nikdo nemá zájem na to, aby tady docházelo k dalšímu spoždění. Potřebujeme mít jistotu při plánování, potřebujeme právní jistotu, jistotu pro všechny zúčastněné strany. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Poc. Well, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval komisi za to, že se tedy posunula naším směrem. Nicméně se obávám, že se posunula pouze o kousek směrem k tomu, co je skutečně potřeba a že stále ještě potřebujeme úplně jiný přístup. Hlavním nedostatkem všech těch návrhů je to, že ta kritéria by měly, měla být horizontální, měla by se eh, týkat nejrůznějších věcí, které pokrývá rámcová, eh, rámcové nařízení. Ale tak tomu tak není. Komise vytvořila eh, kritéria pro jeden konkrétní legislativní akt a já si myslím, že to je ta hlavní chyba, ten hlavní nedostatek toho návrhu. A nyní dvě konkrétní poznámky nebo otázky. Hovořil jste o e, tom <clears throat> zanedbatelném riziku a zanedbatelné expozici. Byť bych tedy přijal ty argumenty, které jste nám tu dnes představil, tak pokud se tomu dobře, pokud se dobře vzpomínám, tak komise to používala pouze pro výjimky v dalších částech textu používáte formulaci o zanedbatelné expozici, což tedy se opírá o anglický pojem hazard a také jde tedy o princip obezřetnosti. To znamená, že v jednom konkrétním případě, eh, kdy jde o udělování výjimek, najednou používáte princip, který se opírá o anglický pojem risk a jiný přístup. Já se tedy ptám, eh, komu má ta eh, změna sloužit, jestli nám to tedy můžete vysvětlit. A druhá otázka se týká definic. Komise vždycky říkává, že se musí držet doporučení a definic VT, VHO. Vždycky argumentujete tím, že tedy se musíte držet definic VHO, musíte je používat. Pokud se ovšem podíváme eh, na některé části toho návrhu, dejme tomu část 365, tak komise tady používá pojem shows an adverse effect a přitom definice VHO je jiná. Je tam cause adverse effect. To znamená, že tady dochá, došlo ke změně definice VHO. A podobné je to se změnou definice VHO kdy tady se hovoří o tom, že to změní způsob fungování endokrinního systému. To znamená, že i tady byla použita jiná definice a to jinými slovy znamená, že komise se tedy těch definicí VHO nedrží. Já se ptám, jestli se nedomníváte, že ty vaše změny, nemyslím vaše osobní změny, ale změny, které provádí komise, by mohly eh, tedy vést k tomu, že se některé velmi nebezpečné látky dostanou mimo oblast působnosti tohoto dokumentu. Nemyslíte si, že by to tedy mohlo být výsledkem těch definic VHO, které jste ve svém eh, návrhu eh, přednesli? Děkuji. A nyní paní Gerling, prosím. Ano, děkuji pano, pane předsedo, a děkuji také panu Mikovi, že dnes mezi nás přišel. Nejprve bych rád zdůraznila to, co jsem řekla ve výboru už v červnu. E, já jsem nebyla úplně spokojená s tím prvním návrhem a stále ještě mám své pochybnosti, i pokud jde o ten druhý návrh, tedy o, o e, tu o, e, o možnost číslo čtyři, kterou komise volí. Oni tady tedy nedospěli k žádným změnám. Já jsem tehdy byla v, min, v menšinové pozici, to znamená, že jsem to ani neočekávala. Já tedy si myslím, že bychom tady, tady měli dospět k nějakému o kompromisu. Otázka je, jestli se nám to podaří. Potřebujeme nějaký systém kritérií, se kterým budeme všichni spokojeni. Pokud jde o konkrétní změny, které jsou v těchto uh, návrzích obsaženy, tak uh, Komise se snažila sjednotit definice s definicemi VHO. Uh, e, to byl také jedna z hlavních, nebo jeden z hlavních eh, bodů kritiky, která tady nepocházela eh, konkrétně ode mě, ale bylo by tedy dobré, kdyby eh, to komise v tuto chvíli mohla nějak vysvětlit. Velmi by nás zajímala reakce na to. Kromě toho jsou tu některé velmi zavádějící formulace v tom, v těch přílohách. My jsme se k tomu vyjadřovali již na minulých schůzích bylo by tedy dobré, kdybychom se vrátili k tomu původnímu návrhu, to by ostatně bylo nejlepší, protože tam tedy eh, byla dobře <clears throat> obsažena ta hlavní podstata věci. Jde tedy o to, aby ty výjimky, které budou povolovány, byly eh, založeny na principu eh, eh, podle anglického pojmu risk, ne hazard. Já si myslím, že by to tedy mohlo nejlépe zaručit ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, což pro mě osobně je velmi důležitá věc. A kromě toho bych chtěla tedy upozornit kolegy, kteří v tuto chvíli s tím nejsou spokojeni. Na jednu věc, pokud eh, budeme proti tomu, tak bychom se vrátili k do těm dočasným kritériím a já si myslím, že toto eh, už tedy představuje významné zlepšení těch eh, dočasných kritérií v duchu eh, kompromisu. Já si myslím, že takto se na to musíme dívat. Já si myslím, že komise tady dostala svým právním závazkům a je teď na nás, abychom učinili další krok směrem vpřed, abychom se tedy nedostali do slepé uličky, abychom tedy vytvořili co možná nejistější situaci situaci. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan eh, předsedo, děkuji i panu Miko za ta vysvětlení. Možná začnu tím komentářem, který eh, řekl pan Miko, že eh, došlo k politizaci. To je pravda, ale pak je otázkou, kdo to spolitizoval. A mm, myslím, eh, že pokud to někdo spolitizoval, tak to byla právě eh, komise, eh, pokud je i o ten dopad, sociálně ekonomické dotazy, již od roku 2015 hovořilo o tom, že bychom neměli postupovat tímto směrem a bylo tedy potřeba rozhodnutí soudu. A Eh, již eh, soud eh, řekl, že by se mělo přijít tedy s vědeckými kritérii a ne posouzením dopadu, tak oni i nadále pokračovali. A pak nás v červnu bylo zasedání dozorčí rady a oni jednoznačně řekli, že kompetence není relevantní eh, a varianta 4 by měla být eh, vyškrtnutá. Eh, a rovněž bylo řečeno, že stávající analýza dopadů metodologicky není v pořádku. Takže to jsou poměrně eh, jednoznačná stanoviska ze strany eh, eh, rady, takže nevím, kdo nekritizoval tento přístup komise. Takže bylo to sice spolitizováno, ale je třeba si položit tu otázku, kdo tak učinil. Dokonce to došlo až tak daleko, že to bylo třeba předložit soudu, takže tady by to chtělo nějakou sebereflexi. A vzhledem k tomu, že komise tlačila k variantě 4 eh, eh, a eh, toto bylo zamítnuto, bylo řečeno, že takto není možné postupovat, tak byl předložen odlišný přístup, zazněla velká kritika z dvou důvodů, jednak co se týče kritérií a roz, i pokud jde o úpravu výjimek. Takže to jsou ty, eh, tyto dva aspekty a já musím i nadále být eh, kritický. Je tady celá řada věcí, eh, které nejsou vyřešeny. Když se podíváte, a to je možná ta nejdůležitější část, to jsou to, co jste o těch negativních dopadech, bodech 2, a ty eh, způsoby eh, postupu, to není definice VHO, eh, ta definice odkazuje na funkce endokrinních disruptorů. Takže otázkou je, proč komise používá jinou formulaci než Světová zdravotnická organizace. Proč? A za druhé, kde jsou ty biologické eh, možnosti. To by měla být ta část 3. Eh, eh, to tam není v těch třech částech. Proč komise nejde tímto běžným postupem Světové zdravotnické organizace. A potom výjimky, to je velice důležité a tady příklad, případ kolegy, je tady ten politický aspekt, my tady diskutujeme o těch eh, právních eh, aspektech, ale i o stanovisku eh, zákonodárce. V červnu zazněla kritika a my jsme se obrátili i na právní službu, aby se na to podívala. A i, i právní služba po soudu, i po té dozorčí radě Eh, právní služba rovněž potvrdila, že komise jde nad rámec svého eh, mandátu, takže to je další eh, komise a komise nám odpověděla, jakožto parlamentu, ve smyslu, že se to mění na tedy, že to budeme vyhodnocena na základě rizika. Neustále se mění tedy eh, ten eh, právní postup a my tady máme nyní dokument z července a eh, bylo to ze strany komise na slance USA, Kanady a zde bylo rovněž poukázáno na to, eh, aby eh, se pokračovalo v těch maximálních reziduálních úrovních. A ehm, na závěr eh, někdo z komise řekl, měli bychom se podívat na ten návrh tak, aby tam byla možnost nastavit maximální reziduální úrovně. A bylo by dobré toto takto schválit, tak abychom, abychom pokryli ty naše obyvy. Takže oni říkají, my vám dáme eh, větší ochranu a zároveň eh, velvyslancům Kanady, Uruguaje, eh, USA a tak dále přišli s jiným návrhem. Nelze obojí najednou. A ten dokument poukazuje na to, co komise dělá. Ona neustále mění legislativu, protože je tady silný mezinárodní tlak a dochází tedy ke změně legislativy a musí, pokud tak chtějí učinit, tak je to spolurozhodovacím procesem a ne formou eh, této akce. A i eh, právní služba eh, parlamentu na toto poukazovala a já se tedy omlouvám komise, je to opravdu silně politizováno, ale je to tedy na základě toho vašeho postupu. Děkuji, paní Pejdičiny. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i zástupci eh, komise za poskytnutá vysvětlení. Já bych chtěl připomenout jednu věc. Eh, komise eh, prezentovala kritéria pro tyto disruptory a to po předložených lhutách a za toto spoždění byla i odsouzena soudním dvorem. Následně proběhlo Eh, hodnocení dopadu. Soudní dvůr vyhodnotil, že toto nebylo nezbytné a poukazoval na to i Evropský parlament. Nyní komise předkládá drobné úpravy, které kritizovaly eh, již členské státy a hovoří se o tom, že se zakáží pouze disruptory, eh, u kterých je znám jejich škodlivý dopad na člověka, zatímco Eh, agentura eh, poukazuje na to, že bychom měli zakázat i eh, ty látky, které by mohly způsobit negativní dopady. Komise nerespektuje ten opatrnostní přístup. Potom je ta zanedbatelná expozice. To jsou úpravy, které by měly být znovu projednány s parlamentem i s radou. Komise tady hovoří o o problematice pesticidů, ale pokud bychom eh, toto schválili, tak bychom měli disruptory eh, v léčivých přípravcích, v kosmetice i eh, v látkách, které jsou v kontaktu s potravinami. Takže my tady musíme hájit naše stanovisko, musíme chránit zdraví a životní prostředí. Ano. Děkuji. Eh, pane předsedo, děkuji panu generálnímu řediteli. Eh, toto téma endokrinních disruptorů je velice palčivé téma. Eh, dnes v deníku Le Monde asi stovka vědců, známých vědců, zveřejnila právě kritiku týkající se Evropské komise v této oblasti, protože tato pravidlo de minimis ne Eh, nečelí všem rizikům. Takže eh, je tady eh, nebezpečí různých druhů, rakoviny, cukrovky, obezita, deformace. Celá řada studií poukazuje na to, že se jedná o celosvětový problém pro zdraví a věci poukazují na to, že to riziko narůstá. Než namísto binární definice Evropská komise eh, vycház, by měla Evropská komise vycházet eh, z toho opatrnostního principu, eh, tak abychom opravdu se vyhli těmto nebezpečným látkám. Otázkou je, zda komise jedná skutečně v zájmu evropských občanů a ne pouze finančních zájmů velkých průmyslových skupin. Vědci tedy zveřejnili tuto výzvu a já bych ráda položila otázku. Eh, volný obchod eh, ve světě eh, je možná překážkou pro legislativu v oblasti endokrinních disruptorů. Spojené státy totiž poukázaly na to, že negativně vnímají omezení těchto disruptorů. Nevím, jestli odpovíte, ale je tady přístup eh, orgánů Spojených států, eh, které hrozí postihem v případě, že ta eh, regulace bude příliš striktní. Eh, deník Le Monde eh, má k dispozici celou řadu eh, interních dokumentů komise, které poukazují na způsob, jakým tedy vědecké závěry EFSA ohledně endokrinních disruptorů byly sepsány již předem a byly tedy naprosto neobjektivní. Můžete toto potvrdit? Děkuji předem za vaše odpovědi. Thank you very much. And now Miss Dalli. Děkuji, paní Dali. Um, děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji zástupcům komise za to, že eh, přišli a za to, že nám předložili stanovisko eh, komise i za zodpovězení otázek. Myslím, že nejproblem je ten poslední návrh, kde je příliš vysoká úroveň důkazního břemena pro disruptory. A co se týče těchto konkrétních bod, především eh, v případech, kdy dojde eh, prokázání těch eh, údajů a dojde tedy k narušení endokrinních systémů, tak je otázka, zda tedy dojde k důkazu toho, že to důkazní břemeno bude velice obtížné, bude obtížné to dokázat. Takže je tady třeba mm, mm, detekovat ten eh, způsob, jakým k tomu došlo a eh, komise by měla eh, vysvětlit, proč požaduje tedy tuto jasnou vazbu, čímž je to mnohem obtížněji dokázatelné a to důkazní břemeno je mnohem složitější než v tom původním návrhu. A další otázka, která již byla řečena, a e, to je ta otázka ohledně pesticidů e, a e, zanedbatelné riziko, zanedbatelná expozice. Tady došlo tedy k rozhodnutí o řízení rizika v rámci spolurozhodovacího procesu tří institucí a je tady nařízení o ochraně rostlin, to bylo rovněž schváleno institucemi a to poskytuje vysokou úroveň ochrany Eh, včetně těch eh, nejvíce ohrožených eh, druhů. Proč tedy komise rozhodla změnit expozici spotřebitelů, disruptorům a nastavila tak vysoké úrovně. A konečně i mm, další otázka na zástupce komise, který řekl, pokud nedosáhne kvalifikované většiny, tak tady může být IPS, a došlo by tedy k rozhodnutí na úrovni eh, Rady ministrů a otázka je, zda tedy by pak bylo přijato takovéto politické rozhodnutí na úrovni Rady. Thank you very much. Děkuji. Ještě? Paní Ribezi? No, merci. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Mikovi za to, že je tady mezi námi. Uh, já bych eh, hovořila o té sáze eh, endokrinních disruptorů, již eh, po dlouhou dobu máte připravit ta kritéria pro endokrinní disruptory, k tomu potřebujeme soudní dvůr, je potřeba, aby parlament vám řekl, že neděláte svoji práci a nyní členské, i členské státy nesouhlasí s vaším návrhem. Takže ta situace nyní v Evropě je obtížná a pokud komise tady nebude o toho, aby hájila zdraví evropských občanů, tak eh, to bude mít efekt bumerangu, pokud jde o to, jak budou Evropané vnímat eh, eh, komisi. Máme tady nevládní organizace, které spouští petice podepsané tisíci evropských občanů, máme celou řadu členských států, které rovněž nesouhlasí s vaším návrhem a Endocrine Society Eh, kde je 18 tisíc eh, vědeckých pracovníků, kteří rovněž spochybňují vaše kritéria. Co, co více potřebujete eh, k tomu, abyste se posunuli kus dál? A pak je tady vliv Američanů a Kanaďanů, kteří se snaží ovlivnit vaše návrhy. Možná byste si opravdu měli přečíst Le Monde, kde je článek, Eh, který poukazuje na to, že v prosinci 2012, leden 2013, EFSA, ta slavná agentura, která eh, odkazuje na stanoviska expertů, i když eh, byly často kritizováni, tam bylo prohlášeno, že endokrinní disruptory by Mělo by s nimi být eh, nakládáno jako s eh, dalšími chemickými látkami, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Takže mám eh, přesnou otázku. Souhlasíte, jakožto komise, jakožto vy, pane Miko, s touto definicí? Protože když se podíváme na SZO, SZO je v naprostém rozporu s touto definicí. Eh, ve zprávě eh, SZO eh, se dospívá k závěru, že ta metoda je neadekvátní pro endokrinní disruptory a do, do, dochází k naprosto odlišnému závěru. Takže jasná otázka, zda souhlasíte s tím, co prohlásila EFSA, či nikoli. Následně se hovoří o tom, že endokrinní disruptor eh, by eh, mohl být eh, povolen v případě, že to riziko na člověka je zanedbatelné, ale to je naprosto nebezpečná definice, protože tady nebudeme hodnotit nebezpečí, ale hodnotit riziko. A to je závažné. Vy tady se snažíte obcházet to, co zákonodárce dal do směrnic. To znamená, Eh, nejdete na to přímo, ale obcházíte, obcházíte tu překážku. A já myslím, že eh, když jsme se obrátili na právní službu parlamentu, i ta nám potvrdila, že to je naprosto eh, nezákonný postup. A pokud jde o kritéria komise, Eh, pokud jde o definování látek jakožto endokrinní disruptory, to je tak striktní, že eh, to spochybňuje eh, opatrnostní princip. Já jsem bioložkou a když mi řeknete, je třeba prokázat způsob, jakým působí endokrinní disruptory, ale eh, mezi tím eh, způsobem působení a eh, prokázáním to je naprosto, to jsou naprosto odlišné věci, takže vy ty věci nastavujete tak striktně, že to nebude nikdy možné dokázat. Takže já jsem velice znepokojená jednak z politického hlediska, jakou imič Evropy dáme občanům, imič ochrany zdraví, protože to není zanedbatelná věc, disruptory. Eh, když se podíváme na ty eh, dopady na eh, rakovinu, na plodnost, na vlastně intelektuální potenciál dětí, co více ještě potřebujete. Nesmíte být jenom nástrojem pro prosazování zájmu průmyslu. Opravdu musíte hájit obecný zájem. Předložili jsme celou řadu návrhů, tak na co čekáte? And now, I think, uh... Tak, myslím, že pane Miko, je tady spoustu otázek a dávám vám teď slovo. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše otázky a komentáře. Doufám, že je projdu všechny a že mi neunikne nic z důležitých bodů. Za prvé, domnívám se, že alespoň částečně jste ocenili ty změny, které jsem vám dnes eh, předložil, i to, co jsme říkali dřív. Někteří z vás přesto stále hovoří o stejných věcech znovu, takže se pokusím to projít znovu a být eh, jasnější. Za prvé, otázka kterou jste označili jako to základní věc, že by se ta kritéria týkala jenom některých eh, základních věcí. To je jednoduchá věc, ale chápu tu logiku zatím. Náš mandát však byl jasně pro ta dvě nařízení týkající se těch eh, biocidů a ochrany rostlin. Předpokládáme a jsme přesvědčeni, že jakmile dojde k politické schodě, a budeme mít definici, která bude přijata na široké bázi, tak to zcela zjevně ovlivní debatu o endokrinních disruptorech v souvislosti s další legislativou, ale to nebylo součástí našeho mandátu, takže jsme se nemohli tomu všemu věnovat. Krom toho musím říct, že to bude docela obsáhlá komplexní práce, která bude potřebovat příslušné množství času a myslím, že efekty, jichž se obáváte a které jste tady opakovaně zmiňovali, jsou evidentní a to je eh, pravda, že největší oblast, kde se ty látky využívají, je ochrana rostlin, tak tam si myslím, že bychom měli začít s tím řešením. Na druhé straně to jsou tedy ty právní věci. Pak jsem také slyšel, že jsme nereflektovali na fakt, že SEG se vyjádřilo kriticky. My jsme opakovaně připustili, že opravdu máme spoždění a také bych eh, vás prosil, abyste nedezinterpretovali to, co řekl soud. Eh, soud neřekl, že problém je posouzení dopadu. Soud řekl, že se to mělo udělat včas. To nebyla otázka, jestli posouzení dopadu je špatné nebo ještě horší. Šlo o to, že jsme to nedodali včas. Opakovaně jsem to vysvětloval už v minulých debatách, že posouzení dopadu není jenom nástroj, který je přímo spojen s tím, jak definujeme definici, ale Týká se to i odpovědnosti, protože ve chvíli, kdy chcete, aby přijatá definice fungovala od prvního dne vstupu v platnost, musíte vědět, jaké konkrétní věci se v systému budou dít a musíte se na ně připravit. A myslím si, že je odpovědné, když se díváme na to, jaké budou dopady. Tedy, jak jsme viděli, ty vybrané nebo navrhované definice se opírají o hazard, jsou hazard-based, nikoliv risk-based. Ale museli jsme opravdu vědět, jaké jsou potenciální dopady jakéhokoliv řešení, které teoreticky připadá v úvahu. Teď ke konkrétním věcem. Opakovaně to bylo zmiňováno několika kolegy to mm, zanedbatelné, ta ona zanedbatelná expozice. Dovolte, abych začal tím, že vysvětlím, jak to vypadá s právní stránkou věci. Já opravdu vím, že právní služba parlamentu má názor, že jsme překročili své kompetence, když jsme to navrhovali. Jenom bych chtěl říct, že my jsme si nechali udělat stejnou analýzu a naše právní služba, právní služba komise nás ujistila, že se naprosto držíme v rámci svého mandátu, který máme na základě článku 78, kde je jasná kompetence činit tyto věci v souladu s nejnovějším vědeckým vývojem definovat definice. Tedy my trváme na tom, že se držíme mezí svého mandátu. Samozřejmě, že navzájem spolu můžeme nesouhlasit, ale není mým úkolem, abych tady řekl, která z těch právních služeb má větší pravdu. Ano, to byla první otázka, kterou jsme si položili. Máme to udělat nebo ne? A odpověď, kterou jsme dostali, byla zcela jasná, proto jsme pracovali na základě právní analýzy naší právní služby. Tolik k té právní stránce věci. Teď k obsahu. Nelíbí se mi, když se směšuje interpretace. Uh, na počátku této diskuse byla velice složitá debata týkající se požadavku na jedné straně mít opportunity, na druhé straně ten nejmodernější přístup s posouzením rizik a tak dále a tak dále. Pak tady byl také ten tlak a my chápeme, že ten tlak tady je, že se tady hovoří o těch dopadech na jednotlivé molekuly, to je hrozně těžké na úrovni částic a tak dále. To znamená opírat se o ten princip hazard-based. Proto jsme sledovali definici VHO a, opře- a použili jsme tu hazard-based definition. A opakuji, ta definice jasně se opírá o tu hazard-based tam, kde se objevuje nějaké riziko, risk, tam to je specifická věc eh, výjimek. Pak je tady otázka, kolik těch výjimek bude, jak budou definovány. Může to být malá porce, nevím, nejsem schopen říct, kolik to bude, ale jde o to, že když hovoříme o výjimkách, tak eh, musíme mít něco, co prakticky funguje, co je měřitelné a kde to můžeme definovat. Tak bych vás chtěl eh, požádat, abyste mi řekli, co je to zanedbatelná expozice. My máme metodologii na to, jak to definovat, co je negligible risk, negligible exposure. To je docela vágní pojem. Zanedbatelná expozice znamená, že se dostanete do kontaktu s velice malým množstvím té látky. Na tom bychom se asi mohli shodnout všichni. My jsme přesvědčeni, že v případě endokrinních disruptorů riziko může být vysoké, i když se setkáte se zanedbatelnou koncentrací té látky. To znamená, můžeme mít situaci, kdy to zanedbatelné negligible risk bude menší než negligible exposure. Nepopírám, jenom chci, abychom tady měli naprosto jasno. To znamená, my jsme daleko přesnější v tom bodě negligible risk a musíme tady mít důkazy, eh, že nebude žádná alternativa. Všecka ta pravidla, která tak dobře znáte z PPP. Takže myslím si, že to opravdu není správné, když se to interpretuje jako změna přístupu, protože definice zůstává hazard-based negligible risk approach, za velice přísných podmínek můžeme aplikovat v částečných výjimkách ve velice konkrétních situacích. Tak a teď kritika, která zazněla z různých stran, od nevládních organizací a tak dále, tak eh, tam se objevuje, že se ta definice vlastně nakonec vyvine tak, že nebude žádný seznam, protože využijete všech těch výjimek a nakonec nezbyde nic. Řekl jsem vám opakovaně a opakuji znovu, že na základě informací, které máme, já jsem víc než přesvědčen, není nic takového jako prázdný seznam endokrinních disruptorů podle této definice. Bude to seznam látek docela obsáhlý, který bude vycházet z té definice a nebude nijak snadné získat z toho výjimku. E, co je s tím spojeno, to je otázka MRL. To s tím velice souvisí. Podle definice, pokud látka je zakázána, protože je endokrinním disruptorem, podle té navrhované definice pak MRL povinně eh, se týká nejnižší měřitelné koncentrace. A otázka zní, když eh, tady budeme mít ono risk-based výjimku, tak zda by tam mohl být, mohlo být něco jiného. A odpověď, upřímná odpověď po mém soudu je, Teoreticky je to eh, dobré, ale mělo by být prokázáno, že toto MRL nenese žádné riziko pro lidské zdraví. Tedy mé vysvětlení je, je to velice složité prokázat. Bude se to posuzovat eh, případ od případu, pokud se něco takového stane. V každém případě, a to je hrozně důležité, je důležité pochopit to, že ty látky, které zatím ještě nejsou tak definovány, ale které podle té definice budou charakterizovány jako endokrinní disruptory, tak není možné, aby MRL narostly. Naopak to půjde dolů. Ve naprosté většině případě to bude LOQ a možná to v některých případech budeme posuzovat individuálně, pokud se to by mělo snižovat trochu pomaleji, ale každém případě není správná domněnka, že je tady jakákoliv možnost, aby se MRL měnilo směrem nahoru. Teď ještě další otázka, ta se týkala definic. VH, definice VHO není přeložena slovo od slova do našeho návrhu. Co je důležité, je, je podívat se na to, jaký je význam té definice. Musíme se pohybovat v rámci stávající legislativy a musíme propojit to, co tam už je, s definicí, kterou navrhujeme. Tedy, co tam je, je přímá, férová, spravedlivá interpretace definice VHO do evropského systému tak, aby to bylo implementovatelné do stávající legislativy. Velmi vysoká úroveň důkazů. Pravděpodobně jsem nebyl dost explicitní, dost jasný, když jsem hovořil o změnách ve znění, protože to, co jsem dnes vysvětloval, změnu znění, se, to se mělo týkat přesně tohoto. Není pravda, že požadujeme, aby to bylo prokázáno, že to má negativní dopady na lidi. My eh, chceme mít stejnou míru průkaznosti, jako chce definice VHO. Může se to opírat o testy na zvířatech nebo in vitro, to tam je explicitně, protože ten předchozí návrh byl napsán tím způsobem, že to nebylo zřejmé od první věty, museli jste se dočíst dalších eh, pododstavcích, takže teď je to tam daleko jasněji. My nevyžadujeme uh, Eh, důkaz dopadu na lidi. My říkáme, že pokud ta láska, látka, pardon, látka ukazuje nějaké vlivy, je eh, třeba to prokázat, včetně studií na zvířatech nebo in vitro. Chci vás tedy ujistit, že tam eh, opravdu není žádný rozdíl a ta úroveň toho důkazu je stejná. A pak jsme tady měli opakovaně zmiňovanou otázku potenci a také mandát, který se týká konkurenceschopnosti našeho zemědělství a tak dále. Musím říct eh, velice upřímně, všichni to vidíte, měli bychom mít něco, co bez kompromisu bude chránit lidské zdraví, ale zároveň bychom neměli škodit konkurenceschopnosti našeho zemědělství ve srovnání se zbytkem světa. Udělali jsme jasnou volbu, máme tady tu definici hazard-based a nemáme zahrnut potenci, protože jsme akceptovali po velice obsáhlé debatě fakt, že je tady specifický způsob, jak ty látky fungují ty endokrinní látky opravdu fungují už za velice nízkých, eh, agují za velice nízkých koncentrací, už pár molekul může mít eh, dopad, je těžké určit nějakou hranici, proto ta definice je taková. A ten, eh, my jsme vybudovali ten systém tak a nehovořili jsme o tom parametru potenci, tedy bez ohledu na fakt, že tento přístup je risk-based a nikoliv hazard-based, je to lépe definované, uh, v té zkušenosti s implementací v mnoha, mnoha dalších posouzeních dopadů. V tomto případě jsme akceptovali ten argument. Eh, také se mě také jsem se expli- byl explicitně dotázán, zda souhlasím s tím, co říká EPSA. Mohu vám říct, že mám svůj názor, ale také musím připomenout, že parlament a legislativci před lety rozhodli, že není dobré, aby eh, manažer posuzoval vědu. vědu. Rozhodli jsme se, že to rozdělíme. Ten risk management a risk assessment už probíhá na vědecké bázi a rozhodli jsme se, že to bude podle EPSA nebo jiných orgánů a tak dále. A risk manager pracuje potom s výsledkem, jaký dostane. Tedy má odpověď je, uh, ne, nemohu ve své pozici eh, spochybňovat nebo snad nějakým způsobem hodnotit vědeckou validitu orgánu, který má provést posouzení. Já beru, co mi EFSA dodá, beru to jako oficiální stanovisko, oficiální stanovisko našeho vědeckého orgánu a s tou informací pak pracuji. A krom toho, jak jsem vysvětlil, šli jsme nad rámec toho, protože jsme si mysleli, že bychom měli jít na tento rámec. Přesto jsme se pustili do, tý, do té hazard bez definice, protože to téma těch endokrinních látek je velice závažné. Nechci, abyste mě vnímali jako někoho, kdo s EFSA souhlasí nebo nesouhlasí. Já jsem povinen se řídit jejich názorem. Poslední věc, která snad odpoví na ty ještě zbývající otázky, je tato. Opakovaně zaznělo, že se bojíme potenciálního povolení nějakých látek, které mohou být rakovinotvorné nebo mohou být riskantní pro reprodukci a tak dále to zpravidla bývá no propojení mezi endokrinní akcí a negativními výsledky. Rád bych připomněl dvě věci, ale přesto si myslím, že je víte. Všechny látky se posuzují co do rizika obecně a pokud ty dopady jsou známé, tak už by to někde mělo být pokryto. To někdy může být složité, proto legislativa PPP má jasnou povinnost eh, sledovat eh, eh, rakovinotvornost, riziko pro reprodukci a tak dále. Máte tady celou řadu kritérií a pokud to není splněno, tak to v podstatě končí. Tedy endokrinní disruptory tady dochází k jisté multiplikaci toho, co už jako princip máme. Rakovinotvorné látky nemohou být schváleny. To prostě Není možné, to legislativa už dnes zaručuje. Ale protože endokrinní akce může být širší, může to jít na tento rámec, tak se tomu věnujeme v té stávající definici. To znamená, že není pravda, prostě není pravda, že rakovinotvornost nebo hrozba pro plodnost se nějakým způsobem dostanou do kompromisu v souvislosti s endokrinními disruptory. To je zcela nezávislé, už regulováno a je to v podstatě vylučující kritérium. To znamená další akce, včetně těchto, ale ty další mohou být endokrinní. To je chápání toho, jak my navrhujeme tuto definici. A ještě bych řekla, že se pamatuji na ty diskuse když eh, se tam to objevilo na stole, po té, co se o tom hovořilo v DG pro životní prostředí, tak ta základní diskuze byla o tom, co původně bylo na stole. Otázka, zda použijeme definici VHO, ano nebo ne, zda to bude hazard-based, ano ne, zda tam bude faktor potenci, ano ne, zda se budeme dívat na potenciální efekty, ano ne. Ve všech otázkách je ano, my přesně sledujeme to, co bylo určeno jako správné. Chci tedy připomenout, kde se ta diskuze nacházela před dvěma lety a kde se nacházíme se svým návrhem teď. Takže doufám, opravdu doufám, že se mě podařilo reagovat na všechny poznámky. Nebudu komentovat eh, to, co tady zaznělo o politizaci této otázky. Děkuji. Děkuji, pane Miko, děkuji vám také za vaši odvahu, protože musím říci, že tato záležitost je velmi obtížná, vždycky je velmi citlivé, když to tady ve výboru probíráme. Takže vám děkuji za všechny informace a mohu vás ujistit, že se tedy budeme tomuto tématu i nadále velmi pečlivě věnovat a že se vynasnažíme abychom tedy společně s komisí ten návrh ještě vylepšili. A nyní se tedy eh, posuneme dál v našem dnešním programu. Bod číslo 5, výměna názoru s Evropskou komisí o městských odpadních vodách. A já bych chtěl eh, hned předat slovo panu eh, Macaj Magaliovi, který tady vede <clears throat> příslušné oddělení komise. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Rád bych začal krátkou prezentací. Tady vidíme, přeji všem dobré odpoledne a děkuji vám za to, že jste nás pozvali. Prosím ty, kteří odchází, aby odešli co možná nejrychleji, tak abychom eh, mohli pokračovat. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve během několika minut představil hlavní závěry té zprávy. Myslím si, že to bude užitečné. Ano, nejprve mi dovolte, abych krátce připomněl, jaké jsou hlavní rysy eh, té směrnice o městských odpadních vodách. Jde především o to, abychom různé eh, úřady zavázali, aby tedy urba, městské odpadní vody sbírali, nakládali s nimi a aby tak činili eh, přísným způsobem, to znamená, aby zajistili, že tam nebudou zůstávat žádné nebezpečné látky nebo živiny. Eh, a to především tedy eh, v citlivých oblastech. My tedy v tuto chvíli každých pár let. Vypadá to, že s tím dálkovým ovládáním není něco v pořádku. Já se musím v tuto chvíli vrátit. Vrátím se k folii číslo dvě. Pro ty, které to více zajímá, bych rád řekl, že <clears throat> tedy eh, my se zabýváme především stavem provádění, to znamená, že zjišťujeme, do jaké míry je ta směrnice prováděna v jednotlivých zemích. Sledujeme plánované činnosti, do jaké míry tedy eh, členské státy tuto směrnici naplňují. Snažíme se zaměřovat na všechny členské státy. Bohužel se nám tedy v tuto chvíli nepodařilo zahrnout do toho data z Itálie a z Polska. Snažíme se to naprva, napravit, ale za, a zároveň tady nenajdete informace o eh, Chorvatsku, které je v tuto chvíli teprve v přechodném období po vstupu do EU. Eh, nejprve tedy k těm hlavním závěrům zprávy. To je další folie, to je v podstatě hlavní obrázek, který nás nejvíce zajímá. Pokud se podíváte na ten první eh, sloupec, tak tam jde o sběr eh, těch odpadních vod. My jsme to rozdělili na EU15 a EU13. V tuto chvíli už je v Evropské unii 28, ale, 28 zemí, ale země, které vstoupily do EU po roce 2000, mají jiné závazky. V zemích, kde už ta směrnice platí delší dobu, to znamená v té evropské patnáctce je poměrně eh, dobrá, dobrý stav, pokud jde o sběr i poměrně dobrý stav, pokud jde o nakládání s odpadními vodami. Eh, ty země, které vstoupily do Evropské unie později, už tak dobré údaje nemě, nemají. Je to eh, dáno mnoha důvody. Je to velmi nákladné z hlediska investic do infrastruktury a kromě kromě toho jsou s tím zpěty další otázky, ke kterým se později dostanu. To jsou tedy hlavní závěry naší zprávy. Eh, co tedy komise eh, s tou situací dělá sama za sebe? My se věnujeme čtyřem rovinám činnosti, díky němuž se snažíme členským státům pomoci v tom, aby těmto eh, požadavkům dostály poskytujeme eh, finanční pomoc. Eh, eh, tady, tady funguje, fungují různé fondy a program Jaspers. Kromě toho tady máme schůzky se členskými státy, snažíme se vylepšit způsob fungování a intenzita těchto schůzek by se měla v nadcházející době ještě zvýšit a kromě toho jsou tu i právní řízení zaměřené proti eh, členským státům. To je další rovina naší činnosti. Na této folii bych vám rád ukázal jednu věc. Jsou to tedy data eh, z té eh, předcházející tabulky, ale znázorněná geograficky. Omlouvám se za to, že je to tak malé, ale v podstatě eh, tam, kde vidíte modrou barvu, tam je to v pořádku, tam ta směrnice je prováděna dobře, tam, kde je ta barva červená, tak tam ten soulad s evropskou směrnicí je velmi malý eh, a eh, tam, kde je to zelené a žluté, tam je to jen o něco málo lepší. To znamená, tak to vypadá s tou geografickou distribucí a tady ještě Eh, chci pohovořit o jednom prvku, které, který jsme do eh, té zprávy zařadili. Jsou to investice. Já si myslím, že je to velmi důležitá otázka, protože eh, právě nedostatek financí brání v řádném provádění té směrnice. Vidíte tady některé údaje, ale podle odhadů samostní samotných eh, členských států. Ty současné investice eh, činí zhruba 22 miliard euro za rok, zhruba 25 z toho eh, pochází z evropských fondů. V období 2015 až 2018 by měly být ty očekávané investice o něco vyšší, mělo by to být 25 miliard euro za rok a kromě toho ty první výsledky fondu EFSI ukazují, že Eh, tady jsou tedy projekty, infrastrukturní projekty zaměřené na vodu, to tady v, tom, eh, v té prezentaci eh, zapsáno nemám, ale v každém případě tomu taky. A nyní už se dostáváme k závěrům. Jak už jsem řekl, jsou to je tu tedy vysoká míra souladu se směrnicí v těch původních 15 evropských eh, zemí, zemí EU. Eh, jsou tu stále ještě nedostatky ve zbývajících 13 členských států, státech EU. My se snažíme pomoci eh, orgánům v těchto členských státech, aby se situace zlepšila. Snažíme se také zlepšit dodávání eh, a zpracovávání údajů, tak abychom je měli stejně kvalitní pro všechny členské státy. Kromě toho se snažíme podporovat investice do inovací, protože se domníváme, že právě to by mohlo tedy eh, z dlouhodobého hlediska snížit investiční náklady a v neposlední řadě se také zaměřujeme na eh, vztah k ekonomickému hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst. Uvědomujeme si, že to skýtá eh, určité hospodářské výhody nebo mm, že to eh, skýtá ekonomický potenciál. Dejme tomu, se v tomto sektoru hovoří o 600 tisících eh, pracovních místech na eh, plný úvazek. Já vám tady děkuji za pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, tak na ně rád odpovím. Thank you very much. Děkuji. Ptám se kolegů, jestli tedy se chtějí na něco zeptat, něco dodat komentovat. Pan Brennan, prosím. Um, a question about, um... Jde mi tedy o tu situaci v mnoha městských oblastech, určitě o ve Spojeném království dochází tedy ke klimatickým změnám a to znamená, že často během krátké doby eh, přichází eh, prudké deště a to je nová situace, která eh, způsobuje problémy s kanalizací a s tím souvisí druhý problém a sice problémy s oblastmi, které tedy uh, Eh, spotřebovávají, nebo eh, oblasti, které by dříve absorbovaly vodu, jsou dneska vydlážděny. Eh, například v zahradách jsou vydlážděné plochy. To je tedy dneska nová situace. Většinou eh, tomu bylo v 60. let tak, že tam byl pouze eh, dům a místo na jedno auto a všechno ostatní tedy byla zahrada. Dneska je to jinak. Eh, lidé mají vydlážděnou plochu, dejme tomu na tři auta a té zahrady je méně, což teda snižuje množství vody, která se absorbuje do půdy. Ve Spojeném království je to problém a já bych se chtěl zeptat, jestli je to tedy problém v celé EU. Děkuji vám za pozornost. We have also a request from... Paní Dordáno rovněž žádala o slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o eh, čištění odpadních eh, vod, to je urgentní téma v Evropské unii, nedostatečné zdroje vody, to je velké riziko pro naši urbanizovanou populaci. I přes velkou úroveň rozvinutosti členských států 120 milionů Evropanů nemá přístup k pitné vodě eh, v domácnostech. Takže čištění eh, pitné eh, vody je eh, naprosto nezbytné. My s uspokojením konstatujeme, že většina členských států plní směrnici o odpadních vodách a nařízení, které z toho vyplývají. I přesto, že existují určité nedostatky, pokud jde o biologické čištění, je tady ale problematika endokrinních disruptorů, která je velice aktuální a pokud jde o ten eh, program eh, vlastně harmonizace, tak eh, existují ještě samozprávní celky, pro které, které čelí obrovským finančním problémům vzhledem ke snížení financí z veřejných zdrojů. Když k tomu přičteme ještě i regulatorní problémy, někdy jsou ty povinnosti pro samozprávní celky prakticky nesplnitelné otázka. Eh, doporučuje komise eh, nějaké zlehčení regulatorních eh, na předpisů v daných případech a konečně, jaký mm, názor zastává komise na, ten, na ty náklady, které některé státy ještě musí vynaložit a které jsou zatím nedostatečné. Děkuji. Děkuji. Pokud nikdo jiný nežádá slovo, tak dám slovo komisi. Děkuji. Pokud je o tu první eh, otázku, eh, to jsou tedy ty eh, srážkové vody. Samozřejmě to je problém, pokud ne ve všech členských státech, tak do určité míry ve většině asi víte, že například eh, ve Spojeném království eh, existuje velká diskuse, eh, pokud jde o ty investice, velké investiční celky. A samozřejmě je to velké téma a my v současné době zkoumáme, jak členským státům pomoci. Ehm, řeší to samozřejmě i příslušné orgány, řeší to různé subjekty a e, my se snažíme podpořit e, ty e, správné přístupy v rámci naší politiky v oblasti vodohospodářství a máme celou řadu dobrých příkladů a snažíme se o to, aby skutečně to nebylo vše tak zabetonované. Ehm, aby tedy voda se mohla vsakovat v tom zeleném prostředí. Je to eh, velká problematika, takže eh, komise to sleduje velice podrobně. Eh, členské státy se na to rovněž zaměřují a my v současné době zkoumáme, zda přistoupit k nějaké konkrétní revizi. Pokud jde o tu druhou otázku, samozřejmě uznáváme, že je to velice důležité téma a konečně pokud jde o ten přístup a velikost eh, samozprávných celků měst, obcí. Ehm, ta směrnice původně byla rozfázována, eh, protože eh, se jedná o významnou zátěž velké povinnosti a nejprve se to zaměřovalo na velké celky a následně i na menší, do pěti tisíc a tak dále. My zastáváme názor, že tady se dostáváme na eh, určitý limit. Eh, samozřejmě doporučujeme členským státům, aby se zaměřili i na ty menší eh, celky, ale pak je to i otázka subsidiarity. Ne, nemůžeme předepisovat, jak to bude probíhat i na této nejnižší úrovni. Děkuji vám. Děkuji za ty poskytnuté odpovědi. A tím můžeme tento bod uzavřít. A přejdeme k následujícímu bodu, což jsou biologické pesticidy s nízkým rizikem. Eh, návrh eh, usnesení A je tady pan Dortman, pan Poc, pan Ramos. A myslím, že můžeme e, začít s diskuzí k předběžnému návrhu usnesení. Kdo chce začít? Go. Tak prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, všem eh, kolegům za jednomyslné hlasování, eh, které proběhlo dnešní den a děkuji i všem spolupracovníkům za podporu. Nemyslím si, že by to byla konfliktní iniciativa. Viděli jste, že to podpořili všechny frakce a podr, podpořili to nevládní organizace, malé střední podniky, eh, sektor a tak dále. Takže eh, jde o tedy látky, které eh, budou mít menší negativní dopady na produkci potravin a negativní dopad na životní prostředí. Takže pokud jde o tyto pesticidy, Eh, máme biologické a syntetické pesticidy, pokrývá to obě dvě eh, kategorie. Je tam sedm pouze aktivních eh, látek, které jsou ehm, povoleny, z nich šest jsou tedy biologické. Je tam maximální ehm, období, po které jsou povoleny a některé nejsou povoleny vzhledem k tomu, že jsou málo účinné a je tam dlouhodobý autorizační proces. Eh, týká se to, eh, eh, ten problém se týká klasických zemědělců i biozemědělství a je to otázka, tedy, která konkrétně se týká biologických pesticidů představující nízký, nízké riziko. Ten návrh usnesení v zásadě opakuje Eh, co je v tom nařízení 1107 2009, ale eh, zahrnuje eh, to pouze biologické pesticidy, nejsou tam ty chemické. Usnesení chce zjednodušit schvalovací proces pro biologické pesticidy s nízkým rizikem a měla by tedy být poskytnuta priorita těmto, tomuto typu. Samozřejmě eh, jsou tam legislativní a nelegislativní eh, opatření pro to, aby se posílila eh, důvěna spolehlivost těchto pesticidů a je tam i harmonogram konkrétních ustanovení. Pokud je o pozměňovací návrhy, jsem, čekám, co se dozvíme více od komise, případně zda budou nějaké dodatečné dotazy průmysl by chtěl jakýsi fitness check po eh, dvou letech. Eh, komise by eh, chtěla vlastně konkrétně přepracovat celé to nařízení 1107, z roku 2009 což by ale zabralo dlouhé období, 10 let. Já si myslím, že 1107 z roku 2009 je vlastně ten typ nařízení, který, který dává prioritu těm eh, pesticidům s nízkým eh, rizikem, ale je třeba to uvést i v praxi a já bych eh, rád, aby komise se k tomuto i vyjádřila. Děkuji. Thank you very much. Herbert. Děkuji, Herbert. Děkuji. Myslím, že k tomu už není moc co dodat. Také bych rád poděkoval spoluautorům. Myslím, že jsme dosáhli v podstatě schody a to také ukázalo i to dopolední hlasování. Jak kolega Poci již řekl, jedná se tady o změnu toho dokumentu 1107 z roku 2009 to by byla jenom ta short track procedure pro ty biologické pesticidy, ale to jde v podstatě o to, že je to šest látek dneska, ona je celá řada dalších látek, které už byly jako takové uznány dříve a teď vlastně to dobíhá to uznání a celkem by bylo potřeba uh, nějaký rychlejší proces té autorizace a registrace těchto produktů, i proto, že věda v tuto chvíli je díky bohu v této oblasti velice aktivní, jsou velké firmy, které vyrábějí tyto produkty. Jak eh, již řekl kolega Poc, eh, preferovali bychom ty kontroly a měli bychom přesně Eh, rádi věděli a objevily se nějaké návrhy z tohoto ekonomického sektoru, že vlastně není potřeba fitness check, ale akt přenesené pravomoci, kterým by bylo možno tu regulaci nějakým způsobem zlepšit, to by šlo ještě rychleji. To můžeme ještě prověřit, zda by to nešlo pozměňovacími návrhy, zda ta procedura je či není možná, ale faktem je, že ti, kdo takovéto produkty vyvíjejí, často nejsou velké chemické firmy, ale kolikrát jsou to menší aktéři, vědecké instituce, výzkumné ústavy a tak dále. Někdy prostě nemají dost peněz na to, aby se pustili do těch velkých, dlouhých, náročných registračních procedur. A myslím si, že bychom eh, zemědělským podnikům v Evropě mm, neměli bránit v použití takovýchto rostlinolékařských prostředků, které jsou v souladu s ochranou životního prostředí. Myslím si tedy, že bychom po tom pozitivním hlasování z dnešního dopoledne Měli bychom dále pracovat eh, na tom usnesení a vypracovat nějaký text, který by pro komisi byl dobrým předpokladem k hledání a nalezení rychlého řešení, aby eh, to, jak již řekl pan Poc, aby to neskončilo nějakým refitem, aby se to netáhlo na léta, nebylo to tak drahé, aby si to každý nemohl dovolit. Děkuji. Děkuji, Paní Děkuji, pane předsedo. Jakožto spoluautorka tohoto textu bych ráda nejprve eh, znesla upřesnění, pokud jde o rizika pro eh, zdraví eh, v případě použití pesticidů, tradičních chemických pesticidů. Je třeba rozlišovat zemědělce či pěstitele, kteří jsou v přímém kontaktu s těmito produkty od zbytku populace. To umožní eh, klást důraz na to, eh, že eh, zdraví těch prvních je ještě více ohroženo těmi chemickými pesticidy. Navíc v situaci, kdy diskuse je stále otevřená, pokud jde o povolení určitého procenta chemických pesticidů v biozemědělství, rozvoj nechemických pesticidů je nejlepší reakcí na Eh, takovýto trend. Eh, my musíme eh, chránit organické zemědělství a musíme zachovat zdravotní nezávadnost produktu. Text odkazuje na problematiku zdlouhavých schvalovacích procesů předtím, než biologické pesticidy budou uvedeny na trh a je třeba eh, říci, že to je velice problematická pře- mm, eh, překážka a navíc eh, v agrochemickém průmyslu panuje oligopol. Je, obtížně se konkurence na, do odvětví výroby pesticidů dostává. A o to složitější je to pro, pro výrobce biologických pesticidů. Je tady nedostatečná konkurence, je tady příliš velká eh, váha těch velkých subjektů, došlo i k fúzi Bayer, eh, Monsanto a dochází eh, k pravidelnému neúspěchu registrace biologických pesticidů. To ale není chybou členských států, jak to uvádí text. Je to způsobeno tím, že tyto Eh, produkty bohužel v současné době jsou v průměru méně efektivní než syntetické chemické pesticidy. To se samozřejmě musí změnit. Eh, pokud jde o případnou veřejnou rozpravu, pokud jde o nezbytnost dát zemědělcům a pěstitelům eh, k dispozici tyto biologické výrobky, myslím si, že nyní již není čas na takovouto diskusi, nyní je třeba jednat. Musíme chránit tedy eh, plodiny, které budou v souladu s udržitelným rozvojem, musíme maximálně vymítit chemické pesticidy. Pokud jde o eh, akční plán eh, zavádění takovýchto přípravků s nízkým rizikem, je třeba připomenout, že to bylo vypracováno skupinou složenou ze zástupců členských států a EFSA což e, prokazuje, že i členské státy se zapojují samozřejmě do tohoto procesu. A já bych ráda ještě připomněla nezbytnost dodržovat e, prerogativy členských e, států a mezi nimi i schvalování fitofarmaceutických produktů a aktivních látek. My nechceme věci urychlovat na úkor členských států. Děkuji vám. Thank you very much. I don't know if Děkuji. Paní Delaj. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poukázat eh, na eh, skutečnost, že v těch eh, předchozích vystoupeních se porovnávaly rostlinolékařské produkty a chemické a biologické. Já myslím, že ta mm, diskuse Eh, je spíše dogmatická než pragmatická. Já bych eh, chtěla zdůraznit, eh, že největší jedy vymyslela sama příroda, a ne petrochemický průmysl. A pokud je o podstatu té otázky, musíme být opatrní, musíme pro tyto výrobky, biologické výrobky s nízkým rizikem zajistit kompletní a efektivní schvalování. A e, naše znalosti e, v této oblasti se e, neustále vyvíjí, takže je rizikové je schválit na dobu neurčitou. Já myslím, že musíme podporovat výzkum a uvádění na trh a Eh, registrace musí eh, probíhat stejně u biologických, jakož i u klasických produktů. Musíme podporovat výzkum a inovace u pesticidů eh, obecně, aniž bychom upřednostňovali jedno či druhé, druhé řešení, protože zemědělci potřebují jasnou vizibilitu a potřebují mít produkty pro své plodiny. Eh, členské státy, myslím, eh, již také zajistili dostatečnou výměnu informací k tomuto bodu. Děkuji. Děkuji. Pan Balco, omlouvám se. Köszönöm a szót, csak most jelentkeztem, mert egy kérdés vetődött föl bennem. Děkuji. Já jsem se přihlásil až teď, protože mě napadla taková stručná otázka. Uh, Eh, uvažujeme o tom, jak chránit životní prostředí před skleníkovými plyny. To je tak důležité, že dokonce chceme podporovat nízkouhlíkové nebo bezuhlíkové technologie, solární energie, větrná energie a tak dále. Myslím, že logicky z toho plyne další otázka. Chceme chránit zdraví lidí, ne? To tedy znamená, že bychom rádi podporovali biologické pesticidy. Je něco, co by nám mohlo zabránit v podpoře užívání těchto biologických pesticidů? Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli mám otázku na komis, jestli má někdo ještě otázku na komisi v souvislosti s biologickými pesticidy. Zdá se, že ne. Takže dám slovo komisi, aby prosím reagovala. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, komise vítá tuto diskusi i obsah toho návrhu usnesení ty, ta témata, která zde byla zmíněna, vnímáme. Některá z nich již jsme začali zapracovávat, ten proces běží a pokusíme se celý proces urychlit. Dovolte mi, abych nejprve řekl, jaké jsou principy stávající legislativy schvalování látek, kterým se říká biologické pesticidy, ať už jsou syntetické nebo biologického původu, tak eh, je to možné pouze, když jsou tyto látky posouzeny co do rizik. Tady nerozlišujeme posuzování rizika, nerozlišujeme ten proces, ať se jedná o látky biologické nebo syntetické ten proces je vnímán eh, jako dlouhý, zdlouhavý, náročný a nákladný, eh, že to zabraňuje menším firmám ve vstupu na trh. Jak jsem řekl, to posuzování je stejné pro biologické i syntetické pesticidy, ale máme pro oba typy různé požadavky na data. to jenom eh, na, když dojde k tomu úspěšnému posouzení rizik, tak pak eh, můžeme hovořit o nízkém riziku. Máme nejenom látky s nízkým rizikem, ve své legislativě také máme i kategori, další kategorie, kterým se říká základní látky, pak je tam celá velká skupina syntetických a dalších látek. Tato klasifikace nízká, látek s nízkým rizikem nerozlišuje mezi biologickými a syntetickými látkami. Stávající systém legislativa umožňuje jak látky syntetické, tak látky biologické a ty, obě tyto skupiny mohou být považovány za látky s nízkým rizikem. jsme lehce zmatení tou terminologií v předběžném návrhu usnesení, kde je biologické nízké riziko. My tento termín u nás nemáme v naší legislativě, u nás jsou tedy pesticidy a ta otázka k ústnímu zodpovězení, která byla schválena dnes dopoledne, a to se týká pouze toho pojmu low risk substances, látky s nízkým rizikem. Tyto látky s nízkým rizikem by tedy měly být prioritou. Tento předběžný návrh usnesení hovoří o celé řadě akcí okamžitých které jsou adresovány komisi a členským státům a partnerským organizacím, tak, aby došlo ke zrychlení procesu, tak, aby ty biologické látky s nízkým rizikem se mohly rychle dostat na trh. Celá řada z nich, a to také bylo řečeno, celá řada z těchto kroků dnes už probíhá za nizozemského předsednictví jsme diskutovali o některých aspektech a za stávajícího předsednictví jsme byli vyzváni, požádáni, abychom implementovali plán k posílení podpory udržitelné ochrany. To my v tuto chvíli děláme ve stávajícím právním rámci. tuto chvíli revidujeme kritéria, která se používají pro klasifikaci látek jako látek s nízkým rizikem. V roce 2009 byla přijata legislativa a ta pokrývá celou řadu látek, biologických látek jako látky s nízkým rizikem. Tato kritéria se teď revidují, návrh je již připraven. Ten eh, návrh vyjasní celou řadu otázek. Také se to bude týkat mikroorganismů, feromonům a dalších virů, které budou defaultně považovány za látky s nízkým rizikem. Tento návrh je teď v tom procesu feedback mechanism. V podstatě to již konzultujeme s odbornou veřejností, předložíme to k hlasování. Ten návrh byl vypracován s, v úzké spolupráci s mnoha dalšími, nejenom z oblasti zemědělství. Byly na tom zúčastněny i organizace zemědělců, nevládní organizace my doufáme, že to pak bude přijato velice, velice brzo. To je jeden z největších kroků, na který se chystáme a předpokládáme, že to pak bude prověřeno i parlamentem a radou. Další aktivita, kdy se snažíme podporovat tyto látky s nízkým rizikem, je fakt, že máme docela velký počet látek, které potenciálně mohou být považovány za látky s nízkým rizikem. To bylo přijato před deseti lety v době, kdy ta kritéria pro kategorii neexistovala a máme vlastně stejnou úroveň kategorizace i pro syntetické komerční pesticidy. Máme celou řadu pesticidů již na trhu. Ty produkty v tuto chvíli se obnovují. To původní schválení bylo na 10 let, teď se to tedy obnovuje a v tom programu obnovy budeme dávat prioritu těm látkám, které komise spolu s odborníky označí jako ty potenciální látky, látky s nízkým rizikem. Ty budeme tedy probírat prioritně, tak aby mohly profitovat dříve z těch ustanovení legislativy o látkách s nízkým rizikem, aby se překlenula ta propast mezi teď a obnovením pro tyto látky, tak eh, zůstává velice sofistikované posouzení rizik a to něco trvá. Ale by se překlenulo to období, tak eh, zvažujeme zřízení seznamu, nezávazného seznamu potenciální, látek s potenciálně nízkým rizikem a bude na členských státech, aby prioritizovali procesy posouzení rizik na dobrovolné bázi a také umožníme využít ty identifikované látky při integrovaných systémech. Ten proces eh, pokračuje, ne, to, není to mezi okamžitými akcemi, ale eh, ono se to týká efektivity, která je často nižší než efektivita syntetických pesticidů. Evropská organizace pro ochranu rostlin, která e, přesahuje e, hranice EU, tam jsou členy i východoevropské a další země, tak tato organizace připravuje nové směrnice tak, aby se umožnilo lepší posouzení, efektivnější posouzení těch rizik a očekáváme nějaké výsledky těchto změn koncem rok, příštího roku. Pak je tady celá řada refit, otázek na refit. Komise chce tu legislativu podrobit refitu. Deset let tady máme, zdá se, že to jde teď trochu nad rámec našeho plánu. Ten refit, cestovní mapa toho refitu je teď předmětem veřejných konzultací. Také můžeme přijmout cestovní mapu řádných komentářů a poznámek. Také jsme zaznamenali přání mít definici biologických pesticidů. To by mělo být součástí budoucí legislativy, protože v tuto chvíli v legislativě, tak jak teď je, žádné eh, ustanovení, které by definovalo tuto kategorii, nemáme. Doufám, že se mi podařilo vám vysvětlit, že na tom pilně pracujeme. Doufáme, že budeme mít nějaké výsledky v prvním pololetí příštího roku, ale základní princip zůstává látka musí být posouzena co do rizik, která přináší, ať už je to produkt syntetický nebo biologický. A je třeba, aby to úspěšně prošlo tím posouzením rizik a musí to být látka považována za bezpečnou pro životní prostředí a zdraví lidí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Uh, Děkuji za vaše vysvětlení. Teď na chvilku přerušíme zasedání našeho výboru do půl šesté, protože v půl šesté je na řadě poslední bod pořadu našeho jednání a to je výměna názoru s panem Danielem Kaleo Krespem. Takže teď přerušujeme a v půl šesté budeme pokračovat.

Milí kolegové. Vážený pane eh, řediteli, generální řediteli, my jsme čekali, ale je na čase, abychom začali. Čeká nás výměna názorů s generálním ředitelem Danielem Kalejou Krespem, Pan Krespo je generálním ředitelem pro životní prostředí o cílech udržit, a cílech udržitelného rozvoje. Jde tedy o provádění e, rozvojových cílů udržitelného rozvoje v EU. Byla zveřejněna tři sdělení. Nejlepší bude, když nám o tom řekne přímo pan generální ředitel já si k tomu dovolím dodat pouze to, že dnes dopoledne se koordinátoři rozhodli, že zahájíme práci na zprávě z vlastní iniciativy o této věci. A v nejbližší budoucnosti budeme o tom, tomto tématu diskutovat. Nejprve si tedy vyslechneme prezentaci pana generálního ředitele a následně budeme mít možnost na ní reagovat. Dobré odpoledne, děkuji za úvod, pane předsedo. Mám radost, že dnes mohu být s vámi a že vám mohu představit hlavní linky sdělení Evropské komise o cílech udržitelného rozvoje. Rád bych eh, nejprve před, eh, připomněl, že přijetí v rámci Organizace spojených národů v září roku 2015 bylo velkým úspěchem. Bylo tomu tak proto, že se poprvé podařilo formulovat globální vizi, kterou sdíleli všichni. Zároveň to bylo velké zlepšení, protože to přijali všechny členské státy OSN N. A třetí důvod, proč se domníváme, že to je průlomové rozhodnutí, spočívá v tom, že to bylo vyjednáno za partnerství se všemi zúčastněnými stranami. Tato agenda cílů udržitelného rozvoje představuje zásadní posun od těch rozvojových cílů milénia, která se eh, tedy eh, týkaly spíše spolupráce mezi rozvojovými zeměmi. Nyní tedy máme univerzální agendu zaměřenou na změnu. Jsou to konkrétní cíle, které nás povedou až do roku 2030. Máme 17 cílů udržitelného rozvoje. 169 eh, s tím zpětých cílů, které pokrývají všechny oblasti naší politiky, ať už je to eh, chudoba, eh, bezpečnost dodávky potravin a některé eh, ekologické otázky péče o vodu, vo, mořské prostředí a, a účinné nakládání se zdroji. To bylo pouze několik málo příkladů. Není to pouze usnesení, je to politický závazek, který vyzývá k jednoznačným krokům. Zatím to není další mezinárodní Eh, prohlášení je to skutečně sdílená zodpovědnost na úrovni národů, na mezinárodní úrovni, ale také na místní, národní, evropské úrovni. Evropská unie sehrála velmi důležitou roli v tom, že jsme tady mm, dosáhli této dohody. Proč tomu tak bylo? Hlavní důvod spočívá v tom, že Evropská unie se upsala udržitelného rozvoji, udržitelnému rozvoji. Je to součástí naší politiky, našich priorit a byli jsme hrdí na to, že jsme tady mohli vést jednání <clears throat> o těchto cílech. <clears throat> Byli bychom rádi, kdybychom i nadále mohli sehrávat vůči roli v oblasti udržitelnosti a proto tedy, jak jste správně zmínil, komise minulý týden přijela ten balíček sestávající ze tří sdělení, to znamená sdělení o cílech udržitelného rozvoje, dále Evropský konsenzus pro eh, rozvoj, což je takový plán pro naši rozvojovou politiku a agenda po Kotonu, která se zabývá eh, partnerství se zeměmi AKT. Rád bych tady svůj proslov v tomto výboru soustředil a omezil na ty cíle udržitelného rozvoje. Buď ten celý balíček je eh, tedy komplexní odpověď, jako my se domnívala, že bude dobré, když tady budeme mít jak vnitřní, tak vnější dimenzi a když je navzájem spojíme, tak si přesto domnívám, že je důležité, abychom pokryli další kroky eh, udržitelné evropské budoucnosti. Takto jsme tedy nazvali tento nadřazený rámec. Snažili jsme se, aby eh, rozvojové, aby cíle udržitelného rozvoje byly součástí všech oblastí evropské politiky a eh, našich priorit. Rád bych řekl, že výchozím bodem je to, že Evropa není ve špatné situaci, pokud má eh, tedy dosáhnout těch cílů v roce 2030. Současné evropské politiky řeší eh, všechny eh, záležitosti spjaté s těmi cíly udržitelného rozvoje. Jsme tedy na dobré cestě. Mohu říci, že Evropský parlament si se na tom významným způsobem podílí, protože díky vaší práci, díky vaší snaze je Evropa v lepší pozici, než jsme byli v minulosti. Dosáhli jsme tedy pokroku, úspěchů eh, na eh, poli všech těchto cílů, ale přesto máme před sebou ještě velký kus práce. Musíme tedy učinit mnoho pro to, abychom tedy zaměřili naši práci na konkrétní kroky ve všech oblastech. Byť jsme tedy více rozvinutí než jiné oblasti, Eh, světa budeme mít problém ty cíle udržitelného rozvoje udržet Komise tedy načrtla cestu, kterou se musíme v nadcházejících letech vydat. To byla velmi náročná práce pod vedením pana místopředsedy eh, Timmermance. On do toho zapojil 20 komisařů, protože je potřeba, aby tady bylo jasné politické vedení. Já bych vás rád informoval, že pan místopředseda Timmerman chce s tímto projektovým týmem i nadále spolupracovat, tak aby byla zaručena politická koherence eh, na všech úrovních. Jedním důležitým prvkem je samozřejmě to, že politiku budeme koncipovat na základě eh, jednoznačných poznatků, důkazů, tak abychom mohli naši politiku řádným způsobem přizpůsobovat, abychom se mohli zodpovídat před Evropským parlamentem, ale také před, eh, parlament, před veřejností. Budeme tedy revidovat eh, naše kroky E, zcela pravidelně. A kromě toho se budeme zpovídat také před e, politickým fórem na vysoké úrovni OSN. E, z hlediska ochrany životního prostředí mají tato sdělení velmi silnou vypovídací hodnotu. Od počátku říkáme, že evropská vize udržitelného rozvoje hovoří o životě v důstojnosti pro všechny, který tedy spojuje eh, ekonomickou účinnost, sociální eh, inkluzi a zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Provádění eh, AKY v oblasti životního prostředí je stěžení pro dlouhodobou udržitelnost. Já bych na tomto místě přiznal, že celý ten proces je velmi komplexní. <clears throat> Je tu mnoho cílů udržitelného rozvoje, které se zabývají různými oblastmi politiky a toto sdělení se snaží o to, abychom to zmapovali. Abychom zmapovali eh, všechny eh, oblasti a uvědomili si, v jakém stavu se nacházejí ve vztahu eh, se s cíly udržitelného rozvoje. Jde o to, že tu tedy jsou legislativní akty, které se tím zabývají, ale zároveň je jasné, že si musíme uvědomit význam přírodních zdrojů, musíme je udržitelným způsobem využívat, tak abychom dosáhli eh, našich cílů i v jiných oblastech. A tady je tedy velmi důležitá společná zemědělská politika, protože společná zemědělská politika se musí mnohem více zaměřovat na udržitelnou zprávu zdrojů a na kroky bojující proti klimatickým změnám. A to tak, abychom těchto cílů udržitelného rozvoje dosáhli. Kromě toho společná politika rybolovu musí také přispět k tomu, abychom vytvořili udržitelný rybolov a udržitelný potravinový řetězec. Musíme stále více eh, řešit eh, problémy s se životním prostředím a veřejné, veřejným zdravím. Oběhové hospodářství se snaží hospodářský růst oddělit od eh, degradace životního prostředí. Pokud je tu nějaké společné riziko v tom sdělení, oddělení, tak je to to, že eh, musíme tedy udržitelnost jako téma vtělit do všech oblastí politiky. To je základní poselství, které z toho sdělení vyplývá a je to tedy základní poselství, na kterém pan místopředseda Timmermans trval. Udržitelnost musí být vůčím principem, který eh, se musí prolínat celou naší práci, tak abychom vytvořili budoucnost pro naše děti a pro všechny. Pokud budeme provádět agendu 2030, tak eh, musíme počítat s tím, že to je společný závazek, který bude vyžadovat eh, přispění nás všech. Eh, komise uznává a nejde pouze o to, že to uznává komise, protože my musíme velmi těsně spolupracovat s parlamentem a s dalšími evropskými institucemi. My uznáváme, že velký jakou eh, zodpovědnost mají i členské státy, spadá to do jejich odpovědnosti a kromě toho eh, uznáváme, že svou roli musí sehrát i soukromý sektor. Pokud chceme dosáhnout cílů v oblasti ochrany životního prostředí, musíme eh, tady se soustředit na konkrétní kroky z hlediska sociálního a z hlediska ochrany životního prostředí. Další důležitá informace, která vyplývá z toho sdělení, je otázka udržitelného financování. Já vím, že poslanci Evropského parlamentu eh, na tom pracují velmi intenzivně. Právě ozelnění toho finančního systému bude velmi důležité v nadcházejících letech. Potřebujeme tedy zelené dluhopisy a tak dále. To všechno je potřeba k tomu, abychom těch cílů udržitelného rozvoje dosáhli. Jak chceme konkrétně postupovat? Komise poznamenala, eh, nebo Eh, připomněla usnesení, které přijal Evropský parlament a to znamená, že jsme vlastně se drželi toho, co jste doporučili vy. Budeme tu mít dvě roviny práce. Budeme pracovat na dvou úrovních. Za prvé, tedy budeme řídit práci provádění eh, nebo zapojování těch cílů udržitelného rozvoje do agendy 2030. O tom jsme diskutovali. Máme evropský semestr a máme agendu Evropa 2020, máme sedmý akční plán pro životní prostředí a nyní máme tedy eh, cíle udržitelného rozvoje do roku 2030. Jak můžeme dosáhnout soudržnosti mezi všemi těmito eh, cíly? Za prvé potřebujeme tedy aktuální eh, zapojení těchto eh, cílů udržitelného rozvoje do agendy 2020. Kromě toho potřebujeme začít pracovat na tom, abychom nadále rozvíjeli naši dlouhodobou vizi po roce 2020. Tyto dvě roviny tedy musí být navzájem propojeny a musíme na nich pracovat paralelně. A právě tady eh, vstupuje do hry víceletý, eh, víceleté finanční prostředí po roku 2020, protože ho musíme nově koncipovat tak, abychom zajistili, že příspěvek z evropského rozpočtu půjde správným směrem a že díky němu tedy dosáhneme dlouhodobých cílů EU. Provádění eh, agendy pro rok 2030 je naší společnou odpovědností. Já bych rád zdůraznil, že eh, pro komisi je velmi důležité, abychom slyšeli názory, návrhy, komentáře eh, od Evropského parlamentu, tak abychom mohli provádění této agendy ještě vylepšit. To znamená, že díky Evropského parlamentu je, bude vůbec možno tyto cíle realizovat. Musíme tedy prolomit to mlčení. My se eh, o to snažíme i v rámci komise mezi 28 komisaři, ale já vím, že eh, to bude předmětem jednání i na dalších výborech Evropského parlamentu. Už jsem řekl, že je to tedy společný program pro občany, občanskou společnost, organizace, podniky. Chceme, aby měli svůj hlas, svůj význam a aby sehrávali svoji roli. To znamená, že jsme se snažili eh, připravit platformu, do které se zapojí mnoho zúčastněných stran. Eh, plánujeme konferenci na vysoké úrovni a na ní tedy tu platformu eh, oficiálně vytvoříme. Rád bych následně reagoval na vaše otázky. To bude lepší než pouze to, abych hovořil. Rád bych řekl, že ta sdělení nebo to sdělení je pouze výchozím bodem. Neočekávejte, že by v tom sdělení byla odpověď na všechny otázky. Jde o to, abychom tedy následně podnikali další kroky a v této souvislosti bych rád zmínil šest důležitých prvků, které jsou v tom sdělení obsaženy které jsou důležité z procedurálního hlediska. To znamená, jak už jsem řekl, cíle udržitelného rozvoje budou nějak vtěleny do všech oblastí naší politiky. To znamená, jak ta stávající, tak nová politika bude muset zohlednit tři pilíře udržitelného rozvoje, sociální, environmentální i ekologickou dimenzi udržitelného rozvoje. Za druhé, eh, počínaje rokem 2017 budeme poskytovat pravidelné zprávy o tom, jak tedy provádíme cíle udržitelného rozvoje, protože je důležité, abychom jejich plnění sledovali abychom zjistili, jestli dosahujeme pokroku nebo ne. Za třetí budeme i nadále spolupracovat s externími partnery, protože síle rozvoje, eh, udržitelného rozvoje nejsou pouze evropskou záležitostí. Musíme se chopit vůči role a eh, to v celosvětovém měřítku. Za čtvrté, byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo tedy společně s Radou a Evropským parlamentem naplnit agendu 2030. Uvedu vám příklad, jedním z nejdůležitějších cílů je tedy eh, nárůst eh, výroby eh, a to je zpěto s konceptem cirkulární ekonomiky. Kromě toho ta platforma zúčastněných stran, o tom jsem už hovořil, je to důležité pro sdílení zkušeností a v neposlední řadě paralelně pracujeme na další dlouhodobé vizi po období po roce, pro období po roce 2020. Chápeme, že je to pouze první krok, že nás čeká ještě mnoho práce, nicméně se domníváme, že díky balíčku pro udržitelný rozvoj komise chce postavit eh, nebo chce eh, aby, eh, aby, umožnit, aby se Evropa vydala novou cestou. Já se velmi těším na vaše názory, na vaše reakce. Víme, že parlament má velmi vysoké ambice, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, protože právě udržitelnost je cesta EU, kterou chceme jít a byli bychom velmi rádi, kdybychom tedy eh, mohli eh, zapracovat do naší práce vaše návrhy, protože možná, že to jsou věci, které nejsou eh, v tomto sdělení dostatečně pokryty. Ptám se vás, jestli tedy neočekáváte vyšší cílem nějaké konkrétní oblasti, jak můžeme tedy spolupracovat eh, s podniky, s dalšími institucemi. Všechno to jsou tedy otázky, na které v tuto chvíli eh, komise upozorňuje prostřednictvím tohoto sdělení. Nyní tedy o tom budeme diskutovat i se členskými státy a myslím si, jsem přesvědčen o tom, že tedy společně se nám podaří eh, zahájit inkluzivní proces tak, abychom v posledku dosáhli úspěchu v tom nejdůležitějším úkolu, který před sebou máme, to znamená, abychom eh, naplnili tu agendu cílů udržitelného rozvoje pro rok 2030. Je to stěžení nejen pro naše ob, ob, občany, ale pro budoucnost celé planety. Děkuji. Děkuji a nyní tedy da, předáme slovo kolegům. Nejprve dostane slovo paní, paní Ajuzo. Bueno, <clears throat> muchas gracias, señor presidente. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i generálnímu řediteli za to, že mezi nás přišel dnes odpoledne a seznámil nás eh, s tímto sdělením. Já bych eh, ráda poděkovala komisi za ten eh, ambiciozní přístup. Vy jste prezentovali vaše cíle, které jsou velice důležité. A eh, myslím, že se musíme eh, nyní snažit eh, dosáhnout těch cílů. Máme dobré základy, cirkulární ekonomika, snižování emisí mimo rámec ETS, takže já plně podporuji sdělení Evropské komise a jsem si jistá, že v rámci našeho výboru Eh, získáte silného spojence, který bude pracovat po vašem boku. Eh, jsem velice ráda, že i dochází k vytvoření té platformy, o které hovoříte. Myslím eh, si, že je to velice důležité pro to, abychom sledovali naplňování cílů. Otázka, jak zapojit do této aktivity i podnikový sektor. Já si myslím, eh, že firmy se zapojí pouze v případě, že eh, s tím budou pro ně spojené určité výhody. Já si myslím, eh, že ty výhody tam ale jsou, protože ta opatření, která budou schválena, umožní ochranu životního prostředí, přispějí ke zlepšení technologií, takže i firmy budou, i pro firmy to bude zajímavé. Eh, já mám určitá, určité číselné údaje eh, k tomu a nyní bych se ráda ještě zmínila eh, k problematice vlastně dalších eh, částí světa mimo Evropskou unii, protože my v Evropě mm, děláme obrovské eh, úsilí, odvádíme obrovský kus práce, především v průmyslu, ale eh, to, tak tomu není u zbytku světa. Často jsou to pouze prohlášení, ale věci se nikam nehýbou, kromě Evropské unie. Takže my bychom chtěli do toho zapojit firmní sektor, ano, ale eh, oni v tom případě pak jsou eh, poměrně znevýhodněni, protože musí čelit konkurenci zahraničních subjektů, eh, které nemusí přijímat takovéto opatření. Nyní je tady i hrozba nového prezidenta Spojených států, který chce vypovědět všechny uzavřené úmluvy a rovněž chce vést politiku, takovou tu autorestriktivní politiku ve všech těchto oblastech. Takže já bych ráda věděla, co si, eh, co si o to myslíte, eh, o těchto otázkách, eh, protože my vystavujeme naší ekonomiku velkému tlaku, ale u dalších zemí tomu tak není a ty firmy se nacházejí tedy ve složité situaci. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Otázka ohledně klimatických změn a e, do jaké míry si myslíte, e, že to přispěje k e, změně v oblasti klimatických změn? Ty klimatické změny postupují poměrně rychle a možná nemáme 15-20 let. Ještě předtím, než jsem eh, byl členem Evropského eh, parlamentu, eh, spolupracoval jsem s velkou agenturou Christinate, což, jsou, což je agentura, která se zabývala problematikou klimatických změn a my jsme s partnerskými organizacemi spolupracovali eh, a snažili se vysvětlit, že skutečně dochází eh, k eh, klimatickým změnám, které ohrožují především chudou populaci a Řekli jsme to jak ve Spojeném království, Eh, i v Evropě a eh, zaměřovali jsme se tedy ve kampani na eh, tu chudobu, kdy jsme pokazali na to, že ty klimatické změny se budou trvalého charakteru. Takže klimatické změny přijdou i do rozvojového, rozvinutého světa a ti, kteří byli chudí, se budou muset vrátit eh, zase zpět ta situace se zhorší vzhledem k těm klimatickým změnám. Takže to, je, to jsou fakta, je to velice důležité, takže eh, první otázka, eh, do jak míry to přispěje to, ten návrh k zlepšení této situace. A pak je tady klíčová úloha pro lesnictví, které by mohlo čelit těm klimatickým změnám. a e, do jaké míry tedy e, tento, e, toto odvětví je významné v problematice klimatických změn severu k jihu, takže zakládání nových, nových lesů, které by k tomu mohlo přispět a no, potom je tady ochrana Eh, alespoň některých eh, eh, ochrana rašelnišť, které mm, vlastně zachycují uhlík, to je velice, velice důležité. Takže to je věc, která spadá také pod zemědělství a lesnictví a dochází k praktikám na severu i na jihu, a eh, je třeba je zvrátit, eh, protože z hlediska klimatických eh, změn toto bylo, mělo významný dopad. Rovněž je třeba použít méně, používat méně hnojiv, a protože hnojiva se především vyrábí z fosilních paliv, takže Eh, zase mm, čím méně hnojiv, eh, tím to bude eh, lepší. A je třeba tedy se vrátit k těm praktikám z minulosti, tak, aby to bylo přínosné pro životní prostředí, v boji proti klimatickým změnám i pro populaci obecně. Takže to jsou takové ty tři oblasti, Eh, pokud jde o klimatické změny, je třeba uznat tu úlohu eh, lesnického odvětví. Děkuji. Děkuji, pan Kerbrandy. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji panu Krespovi za to, že tady já jsem to jižní eh, oblasti. Rád bych tady viděl komisaře Timmermanse, který eh, zaštičoval eh, tento projekt a když byl v březnu před rokem na našem výboru, tak považoval cíle udržitelného rozvoje za velice důležité pro naplňování odpovědnosti komise za udržitelnost. Já mus, musím říct, že jsem velice zklamán z toho materiálu, který byl zveřejněn v minulém týdnu. Jednak, eh, když porovnáte cíle milénia s cíly udržitelného rozvoje, tak je tam jedna velice důležitá věc, Eh, Spojené národy uznávají eh, fakt, že udržitelnost eh, je nezbytnou podmínkou pro boji proti chudobě. Ani pokud nebudeme bojovat proti klimatickým změnám, tak je iluzí, abychom vymítili chudobu. Ale to tež platí pro diverzitu, ekosystémy, mezinárodní zločin, rybolov, kvalita vody. Eh, prakticky vše, co se eh, řeší v tomto výboru. To jsou všechno nezbytné podmínky v boji proti chudobě. A to je jedna eh, z klíčových zpráv pro ty cíle udržitelného rozvoje. Je třeba uznat význam udržitelnosti tak, abychom mohli šířit a zlepšovat životní situaci všech těch sedmi miliard obyvatel naší planety. Eh, bylo tady eh, celá řada příslibů od komisaře eh, Timmermanse, od celé Evropské komise, pokud jde o implementaci cílů držitelného rozvoje v Evropě. To je samozřejmě důležité pro naší politiky. Je třeba, abychom zajistili udržitelnost, ale upřímně řečeno, to, co my tady máme, to je takové schrnutí toho, co již ale děláme. Akorát eh, teď je to eh, sestaveno v pořadí v souladu s cíly udržitelného rozvoje, ale není tam nic víc. Eh, máme tedy 20 komisařů, takže otázka je, který komisař tam není takže osm komisařů se nezabývá cíly udržitelného rozvoje, takže by mě zajímalo, kteří tam v tom eh, nejsou, ale nechme eh, reklaci stranou. Eh, Nevytvořme z toho nějaký byrokratický cirkus který by pouze přijmul nějaké politické rozhodnutí. E, cíle udržitelného rozvoje 14 a 15 e, se e, zabývají biodiverzitou na souši i ve vodě. Jak si můžeme být jistí, že Evropa k tomu přispěje, když komise ani není schopna rozhodnout, zda Eh, si ponechat stávající eh, legislativu ohledně biodiversity, kterou máme. Stále čekáme na rozhodnutí. Eh, zaslali jsme dopis Junkrovi a dostali jsme od pana Junkra odpověď, která nás příliš neuspokojila. Takže komise slibuje, že se věci změní, ale vidíme, na každý den, že komise nepřispívá k udržitelnosti. Ehm, některé eh, environmentální programy byly mnohem ambicioznější než eh, toto sdělení ohledně cílů udržitelného rozvoje. Ehm, měli jsme eh, kritickou zprávu z účetního dvora z minulém týdnu. Já tady eh, nevidím žádnou, eh, žádný přínos pro ten každodenní eh, život. Co se týče komisaře Logana, na rozpočtovém výboru jsem se dotazoval ohledně zemědělství a udržitelnosti a on říkal, musíte vyčkat na další reformu společné zemědělské politiky. Takže skutečně já tady nevidím nic moc nového, překvapivého. Jsem velice zklamán a velice konkrétní doporučení. Eh, máme kritéria udržitelnosti, které používáme eh, v procesu semestru. Eh, to stávající komise zrušila a se vracíme zpět. Takže bylo by dobré, kdybychom to vrátili, protože je to plně v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Eh, detaily eh, si ponechám pro eh, zprávu parlamentu vlastní iniciativy, ale myslím si, že komise by měla posílit úsilí tak, abychom naplňovali cíle udržitelného rozvoje. Děkuji. Thank you very much. I think that the commission... Děkuji. Možná, že zastupce komise bude mít odlišné stanovisko. Je to samozřejmě důležité. Asi pochopíte, že my jsme v jiné situaci, jakožto Evropský parlament, který je složen z politických zástupců a e, nyní máte možnost odpovědět. Děkuji. Pane předsedo, a děkuji rovněž e, všem e, poslancům Evropského parlamentu. My si velice ceníme té přímé výměny názoru a já se nejprve pokusím odpovědět na paní Jusel, na to, co říkala paní Jusel, eh, hovořila o tom, že eh, podporuje to sdělení, které vnímá jako ambiciozní a zastává názor, že komise by a našla eh, v tomto výboru dobrého spojence. Ano, my skutečně doufáme, že tento výbor Evropského parlamentu zaštítí eh, veškeré toto úsilí eh, ve snaze naplnit cíle udržitelného rozvoje. No, ona eh, si kladla otázku, jak zapojit i firmní sektor, protože samozřejmě i firmní sektor to musí vnímat jako určitou příležitost, jako výhodu a ne nevýhodu. A tady to je mm, jádrem těch změn. Eh, až do posud životní prostředí bylo vnímáno jako překážka, ale dnes firmy, které investují do udržitelnosti, eh, firmy, které eh, v business, v business modelech zakomponují zelenou ekonomiku, to jsou právě ty nejinovativnější, které vytvářejí pracovní příležitosti a ve finále dosahují nejlepších výsledků. A i z těchto důvodů komise zastává názor, že Ehm, soukromý sektor by eh, tam měl být zahrnut a je, eh, hovoří o tom i OSN. A proto se vytváří i ta platforma, která by měla být eh, nástrojem dialogu a měla by mm, zapojit soukromý sektor měla by umožnit, aby eh, soukromý sektor si osvojil tento přístup a abychom mohli diskutovat eh, o těch nejvhodnějších postupech v jednotlivých eh, odvětvích. Samozřejmě s tím, že se do toho zapojí i členské státy. Na závěr vystoupení paní Ajus znesla důležitou otázku, jaká je strategie EU vůči zbytku světa byla tedy předložena tři sdělení, já jsem se zaměřil eh, na to první, strategie EU, ale máme ještě ty eh, dvě zbývající, eh, která zodpovídají tuto otázku. Za prvé tedy navrhujeme nový evropský konsenzus pro rozvojovou politiku, kdy navrhujeme zcela zásadní změnu agendy 2030 s tím, že posílíme rozměr partnerství. Eh, rozvojová politika eh, byla eh, někdy kvalifikována jako příliš paternalistická a my bychom chtěli, aby členské státy a Evropská unie pracovali na průřezových otázkách rozvojové politiky. Udržitelná energie, klimatické změny, otázky migrace, otázky mobility, otázky rovnosti příležitostí. Ehm, to znamená, posílit důvěryhodnost eh, rozvojové politiky na základě analýzy a eh, společné strategie eh, s tím, že budeme úzce spolupracovat s rozvojovými zeměmi. Takový by měl být tedy přístup. Jedním z nejvýznamnějších nástrojů by měl být ten evropský plán externích investic. jakož i myšlenka eh, financování eh, udržitelného rozvoje těch zemí, které to nejvíc potřebují. A eh, v tom dalším sdělení se hovoří i o obnoveném partnerství se zeměmi AKT roku 2020. Je třeba zvolit multilaterální přístup. Evropa z definice je multilaterální a myslíme si, že ty světové výzvy lze právě eh, pojímat tím multilaterálním eh, přístupem eh, mít nějaký rámcový přístup a pak konkrétní partnerství Afrika, Pacifik, Karibik a zohledňování, zohledňování specifik. A pokud jde o Spojené státy a nově zvoleného prezidenta, já bych eh, pouze chtěl říci, že Spojené státy eh, potvrdili eh, cíle udržitelného rozvoje a budeme doufat, že budou aktivní při rozvoji a prosazování těchto cílů, jak ve spolupráci se zbytkem světa, tak i, tak i ostatní. Vzhledem na to, co zmínil kolega Bren, bych chtěl říci následující. Poprávo jste zmínil význam klimatických změn položil jste otázku, jak je to propojeno, jak se to opírá o ty důkazy. V podstatě mm, cíl číslo 13 zní rychlá urgentní akce k potírání klimatických změn a jejich dopadů. Ta rámcová úmluva OSN o klimatických změnách je prioritním fórem, kde reagovat na klimatické změny. To tedy znamená na jedné straně, že potřebujeme pokračovat v implementaci limitů pro klimatické změny. Připomenu historickou dohodu z Paříže a nedávnou dohodu z Marrakeše. Samozřejmě musíme implementovat i ty cíle ale také to znamená, že musíme integrovat klimatické změny do všech ostatních politik. A to zase znamená, že samozřejmě klimatické změny musí být integrovány na evropské úrovni. A tady máme ty ambiciozní cíle 2030, zlepšení energetické efektivity, Eh, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů, ale pak je tady ten seznam 20 unijního rozpočtu půjde na klimatickou akci. To všechno už bylo schváleno a musí to být v příštích letech implementováno. pak je tady ještě další věc. Co budeme dělat ve vztahu k rozvojovým zemím, které jsou konfrontovány s dramatickou situací kvůli klimatickým změnám? Tady pařížská umluva přišla s tím závazkem investovat 100 miliard dolarů, které budou investovány na mobilizaci úsilí pro tyto země. A také máme důležité prvky, které budou přispívat k boji s klimatickými změnami, hlavně v oblasti lesů. Lesy také spadají do cíle 15, který se týká eh, potírání dopadu dezertifikace a také to podporuje obnovu ekosystému a zadržování degradace půdy a ztráty biodiverzity. Je třeba, abychom měli udržitelnou zprávu lesů. To tedy znamená, že naše strategie biodiverzity kterou jsme zavedli a která má velice ambiciozní cíle, tak tam lesy hrají velice, velice důležitou roli. A to také znamená, že lesnictví a udržitelné lesnictví je zcela esenciální otázkou. Budeme muset postupovat velmi aktivně, budeme informovat o tom, čeho jsme v této oblasti dosáhli ale lesy musí hrát roli v boji proti klimatickým změnám. Chceme vás tedy ujistit a chceme zdůraznit, že ty tři věci, které jste zmínili, jsou tou strategií plně pokryty. Pan Gerbrandy, tomu se až tak moc nelíbilo to sdělení komise. Omlouvám se, za to, že tu není pan Timmermans, poslal mě. Jemu je to líto, že nemohl přijít, ale mohu vás ujistit, že ty cíle považuje pan Timmermans za velice důležité. Řekl jste velice důležitou věc. Řekl jste, že cíle udržitelného rozvoje ukazují, že je to zásadní, ta udržitelnost pro budoucnost naší planety. To je poselství, které musíme předat dál. Biodiverzita ekosystému, divoká příroda může být klíčem ke všem akcím. EU tohle bere velice vážně. Budeme velmi aktivní. Začne to už tento víkend v Cancúnu bude tam jednání konvence o biodiverzitě, každý hovoří o klimatických změnách. Na druhé straně mince máme konvenci o biodiverzitě, budeme mít zásadní setkání v příštích dnech a týdnech a musíme prosadit celosvětově ráznou akci ve prospěch biodiverzity. Ujišťuji vás a děkuji vám zároveň, protože vy spolupracujete s námi bok po boku využijeme eh, tuto akci v Evropě i ve prospěch eh, divoké přírody. Problém, obtíž, kterou máme s tímto sdělením je, vy jste řekli, že je to spíš takové exekutivní schnutí. Svým způsobem máte pravdu. Ano, to sdělení je výchozím bodem. Je to schnutí toho, kde jsme, jaká je politika, a jaké je propojení mezi různými cíly, 17 cíly a různými iniciativami komise. Politická implementace cílu udržitelného rozvoje se nedá udělat jedním sdělením. Tohle sdělení identifikuje ty cíle, sepisuje stav, kde jsme, ale abychom toho dosáhli, tak musí následovat akce. Tady třeba odkazujeme na ty cíle udržitelného rozvoje, cíl číslo 14 a 15. Hovořili jste o projektu Natura 2000. Příští týden se bude diskutovat o té směrnici Natura 2000. Bude tam eh, předseda Schulz, předseda Juncker, zásadní debata a výsledkem bude specifické sdělení. Co se týká strategie biodiverzity, musíme tu strategii implementovat. Přijdete s energetickou unii, to je sdělení, které je spojeno s některými cíly udržitelného rozvoje, třeba klimatické změny nebo cíl 7 eh, zajistit přístup k dostupným, spolehlivým a udržitelným zdrojům moderní energie pro všechny. To znamená, že musíme najít politiku pro každý ten cíl. Tady jsme to schrnuli, vzali dohromady, kde jsme, co musíme udělat. Každodenní práce komise samozřejmě bude pokračovat směrem k energetické unii, ekologická politika, cirkulární ekonomika, s tím související balíček. Také je třeba vidět, a zmínili jste to po právu, je třeba podívat se na to, jak plníme svou roli a co budeme dělat dál. To si určitě zaslouží další diskusy, uvidíme, jak to bude dál. To je také věc, kterou je třeba zajistit. Samozřejmě toho, ten semestrální proces, vy jste se ptali, zda udržitelnost bude kritériem v rámci tohoto procesu. A já říkám ano, že podle našeho názoru přijetí cílu udržitelného rozvoje 2030, eh, tak to znamená udržitelnost napříč všemi politikami a v evropském semestru ten prvek udržitelnosti musí být přítomen. Musíme být schopni ukázat, že jsme dosáhli pokroku. Já bych ještě dál řekl, uvidíme, co se nám podaří zlepšit prvky toho sdělení, které podle vašeho názoru nejsou dost dobré, s něčím můžeme souhlasit. A co se substance týká, myslím si, že je třeba říct, že máme vysoké ambice. To je jedna z nejdůležitějších výzev, které EU dnes vůbec před sebou má. Na tom se shodlo celé mezinárodní společenství a my opravdu hluboce doufáme, že se nám podaří spolupracovat s parlamentem, s výborem pro životní prostředí. Doufáme, že budeme mít možnost zlepšit jednotlivé prvky tohoto sdělení. Možná vy si myslíte, že jsme někde mohli jít kus dál, stejně tak půjde o prvky toho procesu. Já si myslím, že je důležité se shodnout na efektivním procesu, který zajistí koherenci všech těch jednotlivých kroků. Musíme nadále spolu diskutovat. Viděli jsme tady tu zprávu z vlastní iniciativy a také bychom ocenili, kdyby tento výbor spolupracoval s ostatními výbory, protože ty ostatní výbory také budou velice aktivní v oblasti těch cílů udržitelného rozvoje. Když se hovoří o těch osmi komisařích, kteří tam nejsou účastní toho projektu, tak eh, to se zeptám, zjistím a řeknu vám, a možná, že pan Timmermans je vyzve k tomu, aby se na tom také podíleli a pak nás bude, pak jich bude 28. Děkuji za vaše odpovědi, děkuji za to, že jste dneska přišel. Myslím, že teď můžeme pro dnešek skončit svou schůzi. Začínali jsme jsme ráno v 9 hodin na schůzi koordinátorů, takže si to zasloužíme a uvidíme se příště 8. prosince. Děkuji vám všem a těším se na viděnou příště.